Ja, guten Morgen. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur Sitzung des Haushaltskontrollausschusses. Dobré ráno, vítám vás k zasedání výboru pro rozpočtovou kontrolu. Máte k dispozici eh, také program a nemáme žádných připomínek. Máte k dispozici Cont News a jsme webstreamováni. Několikrát jsme už vzali na vědomí eh, to, eh, že se zde nachází tlumočníci ve stávce a doufám, že přesto budeme eh, moci pokračovat v této stávce. Eh, sdělení eh, koordinátorů jste všichni dostali 26. června a poněvadž nemáme eh, žádných námitek, můžeme pokračovat dále, považovat ho za schválený a dostáváme se k bodu 3 a to je udělení absolutoria. měli jsme tady Eh, rozhovor s předsednictvím a eh, také zástupci komise. Eh, bylo to tedy zasedání u snídaně. Chceme tedy pracovat na textu memoranda o porozumění. Podařilo se nám docela postoupit před. Budeme o tom tedy dnes jednat a Zatím dá se říci, že tak daleko jsme se zatím nikam nedostali a pokračujeme tedy eh, dále v pokusech o eh, v pokusech o dohodu. Eh, zatím je tady návrh pana zpravodaje neudělit toto absolutorium, poněvadž se rada neúčastní naší zasedání. Děkuji. Dnes po druhé hovoříme o absolutoriu pro radu. Chtěla bych zdůraznit, že ještě moment. Eh, tlumočníci vám hm, jenom v mezičase sdělují, že už jsou 37. den ve stávce kvůli nevyváženým pracovním podmínkám a budeme tady končit jako vždy přesně na čas 12.30. Děkujeme. Parlament je tedy jedinou institucí, která zastupuje občany, kontroluje eh, výdaje rady a zkoumá to, o co vlastně mají zájem i občané. Je to tedy základní eh, úkol. Je to samozřejmě palčivá otázka, ale snažíme se to vyřešit co možná nejrychleji. Rada, podobně jako v předchozích obdobích, zatím ještě neposkytla odpovědi na připomínky, které jsme formulovali v usnesení z 18. dubna. Pokud jde o administrativní výdaje, ty jsou důležité, je třeba tyto výdaje zpravovat efektivně a my se právě zde v tomto parlamentu na to zaměřujeme. V tomto, v této druhé zprávě jsem chtěl především zdůraznit otázky, které zatím ještě nejsou vyřešené. Například jsme dostali informace o pokroku, který nastal v reakci na zprávu Evropské veřejné ochránkyně práv o transparentnosti legislativního procesu Rady. Dále musím bohužel konstatovat, že rozhodnutí o oddělení eh, rozpočtu Evropské rady a rady, což je věc, kterou vyžadoval parlament ve svých předchozích usneseních o oddělení absolutaria, eh, tak tato věc nebyla na radě ani projednána současnosti probíhají eh, meziinstitucionální jednání o rejstříku transparentnosti. Já doufám, že to povede k pozitivnímu výsledku a že samotná rada tedy přistoupí k tomuto rejstříku. Dále, pokud jde o politiku eh, zprávy budov i přes příležitostnou výměnu informací mezi odděleními pro zprávu budov obou orgánů, Rada nadále neposkytuje podrobné informace o své politice v oblasti budov a já tedy žádám, aby všechny údaje o výdajích byly plně eh, zpřístupněné veřejnosti, aby fungovala transparentnost vůči občanům, které my v tomto výboru zastupujeme. Ještě jednou vyzývám radu, aby informovala o eh, politice budov a aby podala transparentní informace o svých výdajích. Chceme být informováni i o souvisejících nákladech týkající se například s dokončováním budovy Europa. Do další části textu jsem uvedl několik kritik a komentářů k současné situaci. Jsem potěšen, že Rada považuje Eh, za, důležitou, eh, za důležitý postup udělování absolutoria a snažila se tedy eh, vést konstruktivní bilaterální rozhovory s, mezi, s parlamentem. Samozřejmě je třeba si uvědomit, že parlament a rada mají různé úlohy při postupu udělování absolutoria je třeba zajistit kontrolu rady, tak jak se kontrolují i jiné instituce. Samotná Evropská komise eh, také apelovala na dobrou spolupráci mezi našimi dvěma institucemi v tom smyslu, že obě instituce se mají eh, plně podílet na tomto procesu a zajistit správné fungování postupu udělování absolutoria. Rada eh, snad nám pomůže najít nějaké řešení. Na závěr doufám, že jednání budou pokračovat a že se nám podaří spolupracovat tak, aby zdroje daňových poplatníků byly vynakládány i kontrolovány ehm, maximálně transparentně. Děkuji kolegům za spolupráci a samozřejmě jsem k dispozici pro jakékoliv otázky. Ja, danke schön. Děkuji vám. Zprávu máme k dispozici a e, poznací návrhy prosím do 10. září 14 hodin. E, chtěla bych říci, že rada se trvává na své původní pozici a sice, e, že se pouze dává absolutorium k rozpočtu Evropské komise a není mi tady jasné to oddělování mezi komisí a radou. Já tedy sice chápu, že rada se může chtít vyhnout našemu politickému tlaku, ale prostě ta jednota rozpočtu Evropská rada eh, je sama sobě posvátnou krávou, poněvadž eh, tlak na Evropskou radu si nikdo nepřeje, to si nepřejí samozřejmě ani, eh, ani tedy šéfové státu a vlád. Čili já myslím, že prostě nějakým tvrdým postupem bychom eh, mohli tedy jaksi eh, celý proces spíše ohrozit, než potlačit. Ta otázka transparentnosti, ano, to je celkem jaksi Eh, přijímáno, ale eh, v podstatě hm, nejsme zatím tak daleko. Eh, teď ještě pan kolega Salafranka. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Já bych také chtěl poděkovat panu Valimu za práci, kterou odvedl na své zprávě. Toto téma je velice komplikované a polemické téma absolutoria pro radu. Myslím, že je třeba zdůraznit v této diskusi jako vždy, že parlament je jedinou autoritou pro absolutorium v Unii a také je třeba si uvědomit úlohu rady jakožto instituce. Spravodaj to uvedl ve své zprávě. Je třeba rozlišovat mezi jednotlivými úlohami rady a parlamentu při plnění různých funkcí, výsad a úkolů které jim dávají smlouvy. My jsme vždy měli problémy se schvalováním absolutoria a v posledních letech to vedlo k tomu, že jsme konstatovali nedostatečnou spolupráci eh, rady a Dokonce se odmítlo jim dát absolutorium v letech 2009 až 2015. Konference předsedů zavedla mechanismus. Na základě tohoto mechanismu tento výbor má být v kontaktu s radou a snažit se situaci překonat. Myslím si, že zpráva eh, pana Valiho správně říká, že je tady celá eh, řada nevyřešených otázek. Rada nadále neprezentovala oddělené eh, účty Rady a Evropské rady. Nadále neposkytuje podrobné informace o politice zprávy budov. A myslím si, že je určitě dobrý návrh zpravodaje, pokud jde o rozlišení eh, stavu lidských zdrojů podle eh, příslušnosti k zemi, pohlaví, stupně funkce a tak dále. Je třeba také eh, posilovat rejstřík transparentnosti Evropské unie. V červnu jsme se snažili tedy o dialog se všemi třemi institucemi aby se eh, posílila spolupráce i na rejstříku transparentnosti a myslím si, že zpráva pana Valiho jde správnou cestou v té linii, kterou zastává náš parlament, máme lhutu pro předložení pozměňovacích návrhů a my se zamyslíme nad tím, jak případně tuto zprávu ještě doplnit, eh, eh, ale nicméně tu zprávu považujeme za velice konzistentní a plně vyhovuje výsadám Evropského parlamentu. Uvidíme, jak bude pokračovat meziinstitucionální dialog, zda rada je ochotná vyvinout nějaké e, úsilí směrem k tomu, e, co po ní požaduje parlament na základě svých úkolů a výsad, ale zatím bych tady paní předsedkyně chtěl poděkovat panu zpravodaji za práci. Jak jsem říkal, je to velice konzistentní a odpovídá těm výsadám Evropského parlamentu. Děkuji. Pan kolega Kohn. Děkuji, paní předsedkyně. Já se omlouvám za drobné spoždění. Eh, chtěl bych poděkovat panu kolegovi Valemu za odvedenou práci. Eh, neměl jednoduchou práci, ono jednoduché není ani to téma, ale já jsem slyšel, že eh, včera z těch rozhovorů vyplynuly pozitivní signály, i když to není tedy vysloveně bílý kouř, takže pozitivní tendence tady jsou. Přesto bych chtěl vyslovit souhlas se zpravodajem, že eh, v současném stavu zatím nemůžeme vydat absolutorium a jak už jsem řekl, opravdu toto bych podpořil, že tady v této chvíli není možné udělit absolutorium. Přesto je pro mě důležité to, abychom vzali na vědomí eh, také tyto pozitivní signály a tedy doufáme, že výsledek se dopraví, dostaví. Pan kolega Krenc, eh, paní předsedkyně, eh, já nemám moc, co bych dodal k předřečníkům. Eh, také musím říci, že pan Vali vypracoval velice vyváženou zprávu. Je to příběh dlouhý a nešťastný. Já jsem v kontu od začátku roku a já musím říct, že už deset let eh, jsme v situaci, kdy neudělujeme absolutorium radě eh, a to proto, že není ochotná uznávat legitimní práva parlamentu. To, že včera došlo k jistému eh, počátku uvolnění, to vítáme, ale nezapomínáme o jednu věc. Eh, tady hovoříme o roce 2016 a to znamená, že v roce 2016 se ještě vůbec nic nezměnilo a to, že se teď snad něco začíná zlepšovat, to neznamená, že změníme a zlepšíme své stanovisko k roku 16. Pro mě tedy, pokud se týče ten eh, proces, tak dobře, tady se rada eh, v detailech liší od nás. Ale eh, z jejich postoje vyplývá zásadní pohrdání parlamentem a to je politování hodné a dokonce alarmující z hlediska parlamentu, protože my zastupujeme národy Evropy a jsme tím nejvyšším suverénem. A prostě tato míra pohrdání, to prostě nejde. To, že se zde nyní eh, jak si rýsuje trošku změna postoje, to sice vítáme, ale tak to prostě má být. A já musím říci, že pokud se instituce navzájem vůči sobě nebudou chovat s respektem a nebudou respektovat také eh, práva toho druhého, eh, no tak to tak samozřejmě nepůjde. Eh, v této souvislosti je samozřejmě dobře, tedy že Eh, tady nějaký pohyb je, ale eh, v žádném případě jsme v situaci, kdyby, nejsme v situaci, kdybychom byli schopni tedy zodpovědně udělit absolutorium za rok 2016, tak je v budoucnosti možná, ale rada prostě si musí uvědomit, že takovou tu, takovou tu absenci respektu to nemůžeme tolerovat. Ano, samozřejmě eh, žádný strach, nebudeme jim dávat žádné dárky. Paní Ayala Center. Děkuji, paní předsedkyně. Já plně souhlasím s tím, co říkal kolega Kun. A také bych chtěla dát najevo určité eh, obavy. Eh, eh, I když samozřejmě bych byla ráda, abychom mohli vyslat nějaký pozitivní signál, že snad příští rok konečně se podaří eh, ta meziinstitucionální hrana směrovat trochu pozitivním směrem, což by bylo důležité jak pro nás, tak pro občany. Nicméně mě znepokojuje, že v těchto dnech jsme byli svědky situace, kterou já považuji za zcela nepřijatelnou, a sice, že předseda eh, rady, eh, který má mandát k tomu, aby organizoval schůze rady a zároveň by měl také eh, usnadňovat tu mezivládní práci v rámci rady, eh, tak odmítl eh, uspořádat zasedání rady, přestože členské státy o to požádali. Myslím si, že je třeba připomenout eh, radě, že eh, musí sice postupovat v zájmu členských států, ale nemůže dělat to, že 16 eh, členských států se na něj obrátí a on řekne, že schůzi neuspořádá a že to má uspořádat komise. Musíme připomenout, že jeho úkolem je usnadňovat meziinstitucionální vztahy a zároveň usnadňovat práci rady a není možné, aby řekl členským státům, tady se nesejdete, sejděte se v tom domě naproti, to není dobrý politický signál. A v tomto smyslu by bylo dobré možná eh, předsedovi rady toto připomenout, že eh, nejde jen eh, o dobré vztahy, i když samozřejmě my se o ně snažíme, ale také musíme radě připomenout, jaké jsou její povinnosti, a nemůže říkat, že e, prostě ať se ta jiná instituce postará o žádost 16 členských států. To já považuji za nepřijatelné a jakožto parlament bychom měli rádi připomenout, že ne, předsedovi, že neudělal to, co měl. Já. V každém případě e, se domnívám, že absolutor, udělení absolutoria nemůžeme používat jako páku, abychom vyřešili všechny otázky, to, je, to by bylo obtížné, ale pokroky jsou eh, v tomto postupu, ale nic, žádný strom neroste do nebe. Kolega Vali na závěr, nebo zástupce rady se k tomu chce vyjádřit. Takže pan kolega Vali. Děkuji všem stinovým zpravodajům, pro mou zprávu. Myslím, že se asi opravdu shodneme, eh, protože toto téma už se táhne řadu let. Jsme všichni spokojeni, že situace snad se blíží k nějakému řešení, ale nadále musíme to eh, bedlivě sledovat a pracovat na tom směru, o kterém hovořila paní předsedkyně a budeme se tady snažit o dosažení výsledku. Eh, byla tady zmínka o tom, že eh, tato zpráva se týká roku 2016, že tady dochází snad určité změně, ale jsem ve spolu, mm, připraven spolupracovat s dalšími stínovými zpravodaji, pokud by chtěli do textu eh, něco doplnit, tak abychom dosáhli opravdu širokého kompromisu. Děkuji. Tím se dostáváme k bodu čtyři. Kolega Celer tady je, je ještě eh, ve výboru pro rozvojovou pomoc. Jinak uděláme bod pět, nebo počkáme. Tak tolik času nemáme, takže k času bodu 5. Černobyl. Jaderná bezpečnost a já mm, vítám pana Slovak, ředitele pro Vince Slovaka, eh, teď Novaka, tedy ředitele odboru jaderné bezpečnosti EBRD. E, eh, eh, při poslední návštěvě Ignaliny, kdy jsme si všimli, že jsme se ještě nezabývali Černobylem, co se tam děje s evropskými penězi. A zda tam budou tedy budoucí platby. Mm, takže pan Hnovak dostane slovo, aby nám řekl více o Černobylu a generálním ředitelství DEVKO. Paní Tamele také řeší jaderné prostředky, že bychom byli rádi, kdyby nám vysvětlila něco o evropských penězích Um, které se využívají k tomuto účelu. Pane Novak, prosím. Děkuji. Děkuji za pozvání, za příležitost promluvit o, na tomto důležitém výboru. Banka se účastnila těchto procesů. Tento výbor velice úzce sledoval ty tři programy v Bulharsku, Litvě, Slovenské republice. Tato krátká prezentace se bude zaměřovat na jiné projekty, které financovala banka. Já bych je dal do kontextu celého velkého problému jaderné bezpečnosti v EU a sousedství. Příští slide, další slide, prosím. Pokud um, se na to podíváte historicky, všechno začalo nehodou v Černobylu v roce 1986. Roky po té nehodě mezinárodní společenství se snažilo hm, reagovat na nové výzvy, které představovaly vysoce rizikové reaktory v Evropské unii a jejím sousedstvím s rizikem toho, které stále představoval Černobyl. V roce 92 G7 summit eh, v Mnichově zveřejnil akční plán na zlepšování jaderné bezpečnosti ve východní Evropě a v zemích bývalého Sovětského svazu. Evropská unie eh, zavedla eh, nástroj jaderné bezpečnosti a co je důležité, Evropská komise eh, a G7 požádala banku o vytvoření týmu pro jadernou bezpečnost a účtu pro jadernou bezpečnost. Hlavní prioritou účtu pro jadernou bezpečnost bylo implementovat krátkodobé zlepšení bezpečnosti vysoce nebezpečných reaktorů v řadě zemí. Očekávalo se, že to povede k jejich včasnému uzavření. Političtí lídři tehdy věřili, že to byla záležitost několika let, ale z naší zkušeností se ukázalo, že to bude mnohem delší. Já bych vás rád Eh, provedl několika kroky na této dlouhé cestě. Další slide. E BRD nyní spravuje sedm fondů pro jadernou bezpečnost. Již jsem zmínil účet jadernou bezpečnost na podporu Černobylu. Černobyl Shelter Fund, o tom, s tomu se ještě vrátím. Jeho hlavním úkolem je konvertovat eh, místo nehody do eh, bezpečného stavu. Eh, tady byl velký příspěvek z evropských fondů, moc se o tom neví. Je to takzvaná no, severní dimenze ekologické partnerství s Ruskem, které má eliminovat ekologická rizika, které jsou dědictvím Eh, fungování sovětské jaderné flotily v severním Atlantiku. Pak je tady nová iniciativa Evropské komise. To je um, ekologický um, um, mediační účet v střední Asii, o tom, tomu se ještě vrátím společně. Uh, to obsahuje 5 miliard euro z fondů Evropské unie, z, od řady vlád, G7 a EBRD. E, příspěvky EU jsou asi 2,5 miliardy, z čehož 2 miliardy jsou na ty tři fondy eh, na odstavení. Další slide. Tento diagram, za to se omlouvám, eh, ukazuje model eh, zprávy EBRD. Obecně aplikujeme tento model na všechny fondy. Chci upozornit na tři prvky, protože myslím, že je to důležité pro povahu eh, práce tohoto výboru. Klíčovou roli selhává jí vlády dárcovských zemí, Mezi nimi je úzký a transparentní vztah. My jsme zodpovědní na řízení dárců, nikoli na management banky. Toto je zajištěno pravidelnými schůzkami vlád dárcovských zemí. Také tady probíhají pravidelné bilaterální kontakty s mezi klíčovými dárci Evropskou komisí. Někteří kolegové za komisi tady jsou. A za, pro Černobyl konkrétně je to tedy skupina G7 EU EBRD, které se scházejí posledních sedm let asi 15krát. Transparentnost je klíčová. Když se podíváte na finanční management, e BRD aplikuje konzervativní management fondů, spravuje vaše peníze stejně jako své vlastní. A tento model generoval do posud více než 200 milionů zisků mm, z úroků. Bohužel teď dochází k určité erozi vzhledem k negativním úrokovým sazbám, na to jsme ještě nenašli řešení. Třetím prvek je, že peníze jdou přímo kontraktorům, nikoli institucí hmm, přijímající země. To je velmi důležitý prvek, abychom zajistili, že vaši peníze jsou dobře kontrolovány. E, na druhé straně jsme zajistili kontrolu technických procesů a zakázek. To je velice obtížnější než finanční management, protože my pracujeme s projekty, z níž mnohé jsou první svého druhu v oblasti, kde institucionální prostředí eh, zdaleka není ideální. Jeden z výsledků, který mě, nebo na který jsem zvláště pišný, že jsme udělali pět, udělili pět miliard v kontraktech na zadávání zakázek, abychom zajištili plnou integritu, ověřenou řadou auditů. Další slide, prosím. Velice stručně některé tyto programy, abyste si udělali představu. Severní dimenze, ekologické partnerství, to je velká vzhledem k dědictví po sovětské flotile v severním eh, Atlantiku to bylo skutečně hrozné. Klíčovým cílem bylo urychlit eh, redukci ekologických risk, které z Eh, obrovského množství radioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva skutečně na pobřeží Atlantiku. My jsme se dohodli s národními orgány a s dárci na strategickém plánu v roce 2007. Máme tři velké projekty vedle řady menších. Příst, eh, zátoka Andrejeva, tam je opuštěná základna vojenská, je tam 20 tisíc um, um, um, jednotek paliva z jaderných eh, ponorek, které už tam jsou leta. Bylo to mm, dále pak loď Lepse, která byla prioritou a e, slavná ponorka třídy Papa. Toto vypadá idylicky, ale ta velká loď je Lapse, kterou obklokují dva tažné čluny. Tato loď byla naložena e, palivem, jaderným e, nebo e, tekutým odpadem z ledoborců a bylo to tam dlouhou dobu. Řeknu vám, jak ten projekt vypadá. Tady vidíte, co byla kdysi nejsilnější jaderná ponorka na světě. Muselo to být vyřazeno z provozu z neznámých důvodů velice rychle. Bylo to naloženo jaderným palivem. To je skutečně uran když se používá jedné zbraně. Nevěděli, jak to z toho dostat, takže to jsme tady, to jsme zdědili my. Další idylický obrázek. Tato loď odváží první dávku vyhořelého paliva z zátoky Anileva v červnu minulého roku. Chci zdůraznit, že tento program v Rusku zátoce Andrejeva. Jeden z nejlepších příkladů, jak multilaterální fondy a bilaterální eh, pomoc může eh, fungovat. Takže my jsme velkou část toho řešili z multilaterálních programů Itálie, no, eh, Norska komise, takže to bylo dobře koordinované. Začneme Černobylem. Po nehodě eh, celých, celých deset let se zoufale hledalo řešení, jak vyřešit ten problém. První politické řešení bylo v roce 90. pak byl takzvaný implementační plán, mm, který byl základem toho programu v roce 1997. Banku požádal G7 a komise, aby vytvořila eh, Černobyl Shelter Fund. Začala implementace v roce 1998. Toto byl začátek toho programu. Vidíte, jak to vypadalo okamžitě po nehodě? Co jsme zdědili o deset let později. Další slide, prosím. To, to byl tedy ten bunkr. Urychleně byl vybudován po té nehodě a od roku 86 se toho nikdo nedotkl. Uvnitř jsou tisíce tun paliv materiálů, které obsahují tato paliva. Po nějakých 200 tisíc tun radioaktivního materiálu. Veřejnost se právem obávala eh, skolabování této stavby a možnosti další jaderné exploze. A eh, slyšel jsem od eh, svědků, že politbyro věřilo, že eh, do, až do roku 89, že je možný tady eh, takzvaný čínský syndrom, že je možný únik do půdy, takže to byly tedy, nebo pozemní, pozemi, takže to byly tedy začátky. Abyste to pochopili, tak eh, je důležitý základ, základy toho plánu implementace toho bunkru. Eh, byla to skupina expertů financovaných z evropských amerických fondů. Stanoví to cíle jaderné bezpečnosti, definuje programová rozhodnutí, měla přehled nějaké logiky eh, rozhodování, ale neobsahuje žádná designová řešení, regulační požadavky neřeší institucionální prostředí, infrastrukturu a e, škála náklady a harmonogram nebyly definovány. Budou definovány po výzkumu, pro e, inženýrské analýze programových rozhodnutí. Když jsem přišel do banky, museli jsme revidovat tento program v rámci rizikových postupů, tak první místo předseda banky mi řekl, pokud je, toto je tak riskantní, jak vůbec nějaký projekt může být. To bylo tedy východisko. První období um, znamenalo na jednu stranu vytvořit podmínky pro implementaci a za druhé hledat koncepční řešení klíčových problémů, na omezení eh, stabilizaci, tedy ohrančení stabilizaci toho bunkru, strategii odstranění materiálu obsahující palivo v tom bunkru. Bylo to obtížné období. Museli jsme překonat mnoho překážek, než padlo to rozhodnutí. Některé konflikty byly skutečně vědecké nebo technické, jiné byly politické. Patrně tam byly komerční zájmy, jak průmyslu, tak jiné, jiných. Nicméně jsme, nám podařilo najít koncepční řešení, které nakonec fungovalo. V roce 2004 jsme konečně měli podmínky, abychom začali pracovat na tomto nebezpečném stanovišti stabilizace začala. Měli jsme ten design schválený premiérem. Další, prosím. Takto ten bunkr vypadal po stabilizaci a myslím, že to všem dalo důvěru, že riziko eh, kolapsu bylo sníženo stonásobně minimálně. Další slide. Další tedy výzva bylo nové, e, nová bezpečné omezení, takže tady už jsem skočili do roku 2007, trvalo tři roky e, zadávání zakázek, ale to je mm, příběh sám o sobě. Klíčové milníky. Tady vidíte, vedli k tomu, co doufám, že e, nastane e, v prosinci, což bude předání Ukrajině. Jenom několik fotek, abych vám ukázal ten vývoj. Další slide. V 2010-2011 jsme stále e, řešili těžce zamořenou oblast. Ta konstrukce Eh, oblouku musela probíhat asi 350 metrů od vlastního bunkru, protože radiace nebo záření, úroveň záření nad tím bunkrem bylo příliš vysoké. I v této oblasti kontraktoři museli odstranit stovky eh, tisíc kubických metrů a mm, by to bylo vyčištěno. Tady už začala montáž. Další slide. Tady vidíte 2000, rok 2016, ta struktura, to je asi 260 metrů široké, 250 metrů dlouhé a 110 metrů vysoké. Tak to bylo jaksi nasunuto nad ten vlastní bunkr. Další foto. To je letošní rok. Vidíte, jak to vypadá, je to v podstatě hotové a já očekávám, že všechna měření, která probíhají eh, a testování povede k dokončení v prosinci. Další eh, zařízení v Černobylu, které je často ve stínu toho druhého, je, eh, jsou kapacity na uskladnění vyhořelého paliva. Je tam dva tisíc jednotek, které jsou e, špatně uskladněny a v Černobylu a riziko je asi stejné jako e, radioaktivní obsah toho bunkru. Takže tento projekt je klíčový pro bezpečnost a e, mm, bude stát asi 400 milionů. Naším cílem je, aby to bylo připraveno ke zpracování paliva prosinci letošního roku. E, má to obtížnou historii, původní kontraktor nenašel technická řešení, takže jsme de facto ten e, projekt znovu zahájili v roce 2007. Takže tak to vypadá. Další slide. Toto jsou místa, kde budou naloženy ty kanistry jízdy pro příštích, na příštích 100 let. Teď se vracíme zase k penězům. Abych to stručně vysvětlil, jak ten program je financován. Takže eh, Shelter Implementation Plan v zaokrouhleně bude stát 2,1 miliardy euro z čehož? Nové, eh, bezpečné, bezpečná eh, stavba 1,5 a další projekty financované z programu SIP asi 600 milionů. Ehm, implementační plán je financován ze dvou zdrojů. Jednak je to eh, fond pro bunkr Černobyl, to je dárcovský fond, další je zvláštní grant, který IBRD e podepsala s Černobylem. A EBRD, jak víte, se stala největším dárcem Černobylu s příspěvkem 715 eh, Eh, milionů, což je z čistých příjmů banky. Další slide. Podobně NSA. To znamená mm, kapacity na uskladnění vyhořelého paliva. 450, včetně všeho, co se stalo v minulosti, a je to kofinancováno dárcovskými fondy účtu pro jadernou bezpečnost a grantem EBRD. Další slide. A tady jsem připravil eh, slide na tuto schůzi, protože myslím, že tam je zajímavý přehled. Ehm, na rozdíl od eh, mezinárodních fondů na vyřazování z provozu Eh, e, Evropská unie přispěla 98 celé částky. Rozpočet eh, komise a EU přispěl v tomto případě méně než 20 Chtěl bych zdůraznit, že jeden z Jedna z rolí, kterou sehrála komise velice úspěšně, je um, vedení uh, získávání prostředků. A tady komise sehrála dobrou roli. A výsledkem je, že evropské fondy byly eh, v podstatě hm, využity pákovým způsobem a 80% prostředků přišlo od jinut velice štědré příspěvky od EBRD a dalších dárců. Také zdůrazňuji jaksi úrokové zisky, to je další příspěvek. Jak vidíte, jenom na tyto tři fondy je to 170 milionů. Na eh, fond na vyřazení z provozu, to je dalších 100 milionů pokud máte otázky, tak je tady ta před, ten předposlední e, řádek mm, nad tím těch 45 milionů, to je to jsou prostředky, které dostal fond od kontraktora, který e, nesplnil podmínky, takže se vrátily ty peníze. Další slide. Chci říct něco o tom, jaké byly úspěchy tohoto fondu. Nyní budeme mluvit o Mezinárodním fondu na vyřazování z provozu. Víme, že asi polovina naší práce minimálně finančně. Když se podívám zpět, kdy jsme začali s těmito prostředky v roce 2001, tak všechno, co eh, tam platilo, bylo úplně naopak, než mělo být proti dobré praxi. žádné nebyly tam žádná strategie vyřazování provozu, žádný plán, žádné národní financování, to bylo další dědictví sovětské doby, žádné know-how eh, jaderný eh, nezařízení bylo neznámé, což regulační rámec byl neadekvátní. Pak Tady byl, byl vel, vel, velký jaksi odpor vůči uzavření. Tato politika trvala až do doby, než byl uzavřen poslední reaktor. Měli jsme historicky tedy obtížné chvíle, ale když se na to podívám, jak jsme na tom teď, tak jsem extrémně spokojen. Eh, vysoce rizikové eh, reaktory byly vyřazeny z provozu, jak se plánovalo, včetně reaktoru v Černobylu. Demontáž zařízení pokročilo do té míry, že prostě nemá smysl uvažovat o jejich znovu, eh, o opětovném spuštění, to je naprosto nevratné. Infrastruktura byla Eh, postavena. Několik věcí stále chybí, ale jsem rád, že vás mohu informovat, že jsem byl minulý týden v Bulharsku, abych sledoval eh, poslední testy zařízení natavení plazmy, které bylo kontraverzní před pěti, šesti lety i v diskusích v tomto výboru a mělo to vynikající výsledky. Eh, bylo dosaženo velké eh, redukce objemu. Během testování to množství odpadu bylo sníženo 81 krát. To je obrovská úspora, obrovské e, omezení dlouhodobého uskladňování odpadu. Reaktory jsou Eh, zbaveny paliva. Jak paní Gresle viděla v Ignalíně, eh, eh, ten reaktor byl zbaven paliva 15 měsíců před tím, než to bylo plánováno, byl to poslední. Bylo to obtížná postup. Nyní máme velice kompetentní organizace pro odstavování, ty lidé vědí, co dělají a chtějí to odstavit. Nyní jsou kontrolováni velice posílenými jadernými regulátory, takže v této zemi, takže to je pozitivní. Výzvy zůstávají, práce není hotová, dokud ty reaktory nebudou demontovány a palivo bezpečně uloženo. Nemůžeme říci, že ta hrozba eh, těchto reaktorů pro obyvatele EU je eliminována. Ale věřím, že ty práce jsou zvladatelné. Díky dobré spolupráci EU a přijímajících zemí. Další. Velice stručně. Dosáhli jsme obrovského pokroku, rizika již byla snížena, viděli jste na těch fotkách. Ta uh, titanová ponorka byla demontována, uh, už je to, uh, e, jak si dodávky vyhořelého paliva jsou již, již pokračují. Uh, bude eh, vyčerpáno všechno palivo v roce 2018. Další slide. Černobyl. První úspěch byl, že jsme našli řešení eh, pro tu nehodu a implementovali jsme je. Jak vidíte, bunkr byl stabilizován a nové bezpečné, bezpečná struktura bude dokončena v prosinci tohoto roku. Také e, odstranění paliva vyhořelého paliva zpracování v novém zařízení začne v roce 2018. Další slide. And I have come to the end. Tím jsem se dostal na konec. Takže na závěr. Evropské fondy přímo nebo jako příspěvek eh, multilaterálnímu financování měly obrovský dopad. Evropská unie a její sousedství je díky tomu mnohem bezpečnější. Možná tedy ob, obrovským násobkem co se týče jaderné bezpečnosti ve srovnání s doby před 25 lety. Otázka je, zda tedy peníze daňových poplatníků byly efektivně vynaloženy. Moje odpověď je ano, přesvědčivě ano. A jsem schopen to doložit. Ale můžeme někdy vůbec být spokojeni s jadernou bezpečností. V žádném případě. Příčinou nehod, kterých jsme byli svědkem, byla vlastně usnutí, bylo usnutí na Vavřínech a e, neexistence skutečné jedné nebezpečnosti. Takže před náma stále spoustu práce. Děkuji vám. Ähm, Děkuji vám, pane Novákům. Jsem ráda, že jsme se tady doslechli dobré zprávy. To, co jste zde přednesl, na nás opravdu zapůsobilo. A je to důkazem toho, že Evropská unie eh, může sehrávat mnohou pozitivní roli eh, ve světě. A já bych chtěla i vám osobně poblahopřát, poněvadž eh, je to vlastně váš poslední vaše poslední návštěva u nás ve výboru eh, před odchodem do penze. Eh, takže my jsme velice rádi, že jsme zde měli tu čest uvítat experta, eh, který za poslední 25 let toho opravdu viděl a zažil mnoho. Teď bych chtěla dát slovo ještě komisi, paní Tramalen. tak eh, abychom se ještě dozvěděli, co se ještě můžeme dozvědět navíc oproti tomu, co nám řekl pan Novák. Děkuji vám, paní předsedkyně, za udělení slova. Na Ukrajině a globálně eh, vynakládáme značné prostředky eh, v oblasti zlepšování jaderné bezpečnosti, což je klíč k bezpečné budoucnosti, jak řekl pan Novák, a je to vlastně cesta, jak se vyhnout podobným nehodám do budoucna. Pokud se týče odpadu, tak to je vlastně ten druhý největší eh, balík peněz, který vynakládáme. V Černobylu financujeme také sociální projekty, které mají za úkol pomoci místním lidem překonat důsledky eh, této nehody. Například jsme financovali eh, výzkum eh, léku, tedy léčení rakovinných tumorů. Dále jsme také pomohli pěstovat zdravou zeleninu a také jsme zakoupili speciální incinerátor na pálení, bezpečné pálení kontaminovaného dříví. Čili pokračujeme ve vynakládání těch vynikajících technologií, které máme a posilujeme práci po celém světě, tedy se těmi, kteří regulují regulují eh, nakládání eh, s jaderným odpadem. Eh, odpověděla jsem na vaše otázky, paní předsedkyně. My rádi vždycky si posledneme čísla, tedy tolik, kolik bylo investováno a možná i budoucí plánované částky. Možná byste nám mohla tomu něco říci. Tak já tady mám čísla kolik jsme dali do eh, Černobylského eh, fondu a tam jsme dali tedy 430 milionů eur a eh, do fondu jaderné bezpečnosti 55 milionů. Nový víceletý výhled počítá se více než třemisty Eh, miliony eur, což se netýká ovšem jenom Ukrajiny, ale je to náš globální rozpočet. Eh, a půjde tedy o nukleární pojistky, tak, jak to bude žádat tedy Evropská komise a de facto mělo by to na pomoci eh, celkově i našemu zdraví a bezpečnosti. Čili je to MFF, máme i INS, což je nástroj pro eh, jadernou bezpečnost a, jak říkám, je tam návrh zhruba 300 milionů. Paní předsedkyně, ano, čili k tomu ještě přistupuje Ignalína, poněvadž eh, to není úplně všechno. Tam bude nějakých, eh, myslím, že 415 milionů na další pokračování demontáže tamnějších poškozených zařízení. Eh, Ignalina ta se eh, financuje z, výboru, eh, z programu východního sousedství. Paní předkyně, víte zhruba kolik? Odpověď. Pokud já vím, tak toto de facto nespadá ani do DG energetika a Eh, de facto pořád není jasné, eh, kde bychom eh, měli být umístěni, tedy v které kapitole. My vlastně nejsme energetici, nám jde pouze o jadernou bezpečnost, takže my spadáme pod DGDF, které spolupracuje také s třetími zeměmi, to je vlastně rozvojová pomoc, ta, tento sekretariát. Paní předsedkyně? Takže vlastně jedna ruka eh, podporuje eh, jadernou energii, druhá se snaží mm, tedy zvládat její eh, důsledky. No to je zajímavé. Dobře. Vidím, že se nikdo... Ale ano, paní Kalenbach se hlásí. Prosím, máte slovo. tak já bych chtěla začít poděkováním za vynikající prezentace, poněvadž jde o obtížné a komplexní téma a nám tady bylo prezentováno velmi přehledně a srozumitelně. Na jedné straně eh, jsem otřesena eh, tím, co jsme dnes viděli, poněvadž o tom se ví opravdu málo. Výbor pro rozpočtovou kontrolu samozřejmě není tím výborem, kde by měl řešit otázku energetiky eh, v členských zemích. Ale je fakt, že tento druh energetické výroby energie eh, obsahuje prostě nebezpečí, která jsou prakticky eh, téměř nekontrolovatelná. Samozřejmě od té doby, kdy došlo k tomu, k této jaderné eh, nehodě, pořád ještě se potýkáme s jejími následky. My vlastně musíme dávat prostředky k dispozici, abychom toto nebezpečí zvládali. A že kdybychom tyto peníze investovali do alternativních zdrojů energie, udělali bychom více pro bezpečnost i zaměstnanost. Mě by zajímalo eh, ty miliony, které jsme tady vydali, jak přispěly k zaměstnanosti. Protože ano, tady se vlastně eh, především využívají drahé materiály, ale poměrně malý vliv to má na zaměstnanost. A myslím si, že tedy s výrobou energie a Eh, poté tedy eh, se zpracováváním energetického odpadu, tak myslím, že eh, tato zaměstnanost je součástí, o které bychom se také měli bavit. Pane Nováku, přejete si odpovědět? Bez mikrofonu. Eh, děkuji vám eh, za milá slova, jim jste zhodnotili mou prezentaci. Vy jste tady zmínili eh, věci, které jsou samozřejmě velmi důležité, ale mnohé z nich vysoce přesahují můj mandát. EBRD je vlastně jedinou eh, takovouto rozvojovou finanční institucí, která má eh, mandát v oblasti jaderné bezpečnosti. Eh, takže lidi se mě ptají, jak se k tomu staví banka a ta odpověď zní, my nejsme pro ani proti jaderné energetice, my jsme pro jadernou bezpečnost. A kdyby všechna pravidla bezpečnosti byla dodržena, eh, nebyl by zde ani Černobyl, ani Fukushima. Pokud se týče zaměstnanosti a hospodářského vlivu tohoto projektu, já jsem hovořil o eh, tom plasmovém zařízení v prezentaci. Toto je panevropský projekt, který vytvořil novou technologii a účastnilo se na tom asi šestice členských eh, zemí Evropské unie. Eh, ten projekt uzavření této eh, černobylské elektrárny pod takovou tou pokličkou, tak to je skutečně unikátní projekt, který zajímal vojenské kruhy, eh, technologické kruhy po celém světě a tak dále. Já vám mohu eh, říci jeden příklad. Eh, ty skořepiny, které nyní zakrývají ten černobylský reaktor, tak ty vlastně byly skonstruovány eh, s eh, zapojením řady protichudných požadavků, eh, flexibilita, odolnost a tak dále. A ty materiály, které se tam používaly, tak ty pocházejí z těsnících materiálů, Eh, které používají eh, francouzi pro utěsňování svých ponorek, ale ten materiál musel být dále eh, vyvinut. A myslím si, že v podstatě ten dodavatel těchto bezpečnostních prací zaměstnává momentálně zhruba 2000 lidí přímo na místě, bylo jich 3000 původně. Děkuji. Také já bych eh, chtěla se připojit eh, k poděkování panu Novakovi za jeho práci a za pozitivní výsledky eh, v tak náročné a složité oblasti. Navíc často se často ten problém zjednodušuje, protože se nemluví o tom, že na jedné straně financujeme jadernou energii, na druhé straně eh, bezpečnost těchto pozůstatků, jakoby to bylo samo o sobě eh, negativní. Já chci připomenout, jak říkal pan Novák, eh, třeba u léčby rakoviny je velice uh, důležité eh, pracovat s touto energií a má určitě i další možnosti do budoucna. Eh, my pracujeme i na té energii štěpení. Já bych tady chtěla jenom nadnést, že Pokud jde o náš rozpočet v oblasti jaderné bezpečnosti a vyřazování z provozu, sledování této problematiky, protože hlavním problémem nebo jediným problémem této energie je právě nakládání s eh, odpady. Každá energie má své pozitivní i negativní aspekty. U fosilních energií je to CO2, u eh, větrných elektráren tam jsou zase vizuální vlivy, které známe z některých eh, krajů. A chtěla bych tedy říci, že potřebujeme i od komise vždycky podrobné informace, abychom to mohli, eh, o tom mohli informovat ve volbách, abychom věděli, jaké fondy se používají, jakým eh, způsobem fungují, aby ta celková částka nebyla jenom nějakou zjednodušující celkovou sumou, ale abychom věděli, na jaké projekty tyto prostředky jdou a jaké pozitivní eh, výsledky tyto projekty mají. O některých mluvil pan Novák a já bych byla ráda, abychom o tom měli více informací, abychom to mohli komunikovat Evropanům. Děkuji. Kolega Balčitis, bitte. Pan kolega Balčitis. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, já bych chtěl využít této příležitosti a popřát eh, panu Novákovi mnoho úspěchů. Já věřím, že i na penzi eh, budete chtít eh, eh, vykonávat další užitečnou činnost. Co se týče Ignaliny, tak tam se potýkáme s několika problémy. Je třeba, abychom si upřímně přiznali, že problémy, které tam nastaly, vyvolali zájem eh, našeho výboru. Také eh, paní předsedkyni eh, zajímalo, jakým způsobem byly tyto peníze vynaloženy. Já musím říct, že před třemi lety jsem podporoval jadernou energii, ale poté, co jsem právě Ignalinu tři nebo čtyřikrát navštívil a co jsem viděl, jak důležité je tady s tím něco udělat a kolik to stojí, tak eh, opravdu bych eh, byl rád, kdyby, kdyby Evropská komise vyhodnotila, kolik máme v EU jaderných reaktorů a nakolik nás přijde jejich postupné vyřazení z provozu. Eh, pokud jsme to spočítali správně, tak Ignalina měla být tedy eh, zcela demontována do roku 2020, možná 2024, ale víme, že to potrvá do roku 2040. Jaderná energie byla podporována jako energie eh, levná a také čistá, ale nikdy jsme do toho nezapočítávali Eh, zdravotnické náklady a tak dále, tedy a, a náklady na eh, zacházení s jadernými odpady. Já se domnívám, že eh, do budoucna budeme sice muset tedy podporovat jadernou energii, ale musíme začít započítávat také náklady na zpracování jaderného odpadu v podstatě bychom měli do toho úvodního rozpočtu, eh, který předchází stavbě nového zařízení, započítat právě také tyto náklady na odpady a zvládání, zpracování těchto jaderných odpadů. Pan Novák, prosím. Eh, děkuji vám. Ehm, my vlastně k tomu, co jste řekl, můžeme přistupovat eh, různě. V případě Ignaliny my jsme prošli opravdu velmi obtížným obdobím a váš výbor se eh, tam velmi angažoval. A to angažmá trvá do dnes. To neskončilo eh, dubnovou návštěvou paní Kresle. Eh, co se týče eh, tedy toho rozsahu angažma banky. K tomu bych chtěl říci, že eh, navzdory prodlevám, ke kterým došlo v letech 2009 až 2013, které tady nebudu rozvádět, podařilo se nám po určitých změnách a výměně Eh, řízení, vedení politi- na politické úrovni, se nám podařilo eh, ten kontrakt upravit tak, aby nedošlo ke zvýšení nákladů. Neptejte se mi proč, ale opravdu eh, navzdory čtyřetému spoždění nedošlo k navýšení nákladů. A v zásadě se dá říci, že oba projekty se drží toho odhadovaného rámce nákladu starého asi 10 let. E, Ignalina je specifická díky svému grafitovému reaktoru. Není to jediný reaktor tohoto typu. E, existují také reaktory e, francouzského a anglického původu a konstrukce. A v podstatě e, zatím nikdo nepřišel s efektivním způsobem, jak s těmito reaktory nakonec naložit. A já tedy se domnívám, že pokud dáme dohromady všechny ty, kteří vědí něco o této problematice, e, tak to je způsob, e, Eh, jak dospět k řešení. To je v podstatě jediné smysluplné řešení. A to znamená, že tam k tomu patří tady i eh, Španělsko, které má dva reaktory, Francie, eh, Británie jich má opravdu mnoho. A pokud se týče tady těch prostředků na nakládání a zpracování Eh, odpadu a eh, na zdravotní výdaje, tak to skutečně to by se mělo započítávat do nákladu na výstavbu a eh, také nákladu na zdravotnictví. Ano, ano, to se skutečně děje, jenomže u Ignalíny hm, to bylo horší, protože tam se to muselo uzavřít dříve. Dobře, já vám chci poděkovat a přeji vám eh, hodně tělesné svěžesti a zdraví. Eh, eh, vy jste nás velice suverénně provedl tou problematikou zastavování a vyřazování z provozu u eh, jaderných elektráren a byla to skutečně dobrá a kontinuální práce. Já vám děkuji a přeji vám skutečně všechno nejlepší a mnoho zdraví. Děkuji. Tím jsme ukončili tento bod jednání a teď je čas na bod pana kolegy Celera. Also mir wurde permanent gesagt, er wäre jetzt also auf dem Weg. Že bylo mi řečeno, že je na cestě. Tak prostě budeme pokračovat. Přejdeme ke zvláštní zprávě. Bod číslo 6, tedy zvláštní zprávě 8 2018 účetního dvora mm, o produktivní investice v podnikání s zaměřením na trvanlivost, udržitelnost. Zpravodaj Pirinsky. Je to krátké představení účetního dvora. Ehm, odpovědný člen účetního dvora, pan Balko, ehm, vítejte. Děkuji. Ehm, dámy a pánové, pane zpravodaj, no paní předsedkyně, od roku 2000 až 2013 bylo vyhrazeno 75 miliard euro na produktivní investice, především do malých a středních podniků. E, trvanlivé výsledky z těchto prostředků jsou e, důležité pro to, abychom dosáhli pozitivních dopadů pro deficienty i regiony ale podle studie zadané Evropským parlamentem, přesněji vaším výborem v roce 2013, byl jenom omezený zájem veřejného strukturu strukturální kohezní jako fundy na otázku trvanlivosti a v důsledku toho jenom neúplná data jsou k dispozici o e, trvanlivosti výsledků z projektů kofinancovaných E, Evropským regionálním rozvojovým fondem. V našem auditu jsme zkoumali, zda tyto fondy byly spravovány způsobem, který zajišťuje trvanlivost výsledků a také jsme identifikovali hlavní faktory, které e, se týkají trvanlivosti. účely tohoto auditu definujeme trvanlivost jako schopnost projektu zachovat své přínosy po delší dobu po dokončení tohoto projektu, jak během, tak po skončení eh, období trvanlivosti. Přínosy kofinancovaných produktivních investičních projektů um, generují finanční ekonomické výnosy, um, vyšují produkci, produktivitu, zaměstnanost, konkurenceschopnost podnikání i větší inovaci. Také by měly poskytnout dlouhodobé přínosy pro regiony, kde jsou lokalizovány. Naše koncepce trvanlivosti v těchto auditech je proto širší než právní trvanlivost, která platí pro um, Eh, výsledky nebo aktiva na maximálně pět let pro malé střední podniky, často pouze na tři roky. Eh, přeskoumali jsme 41 dokončených projednů kofinancovaných z ERDF v letech 2000 až 2013 v Rakousku, České republice, Německu, Itálii a Polsku první části tohoto auditu jsme analyzovali trvanlivost výsledků, v druhé části trvanlivost výsledků, přičemž, eh, které může, mohou být přímé i nepřímé. Jak pro výstupy a výsledky jsme posuzovali trvanlivost na konci pěti nebo tříletého období v době auditu. Ve třetí části jsme identifikovali hlavní důvody, proč produktivní investice nebyly trvanlivé, i, eh, tak i příklady dobré praxe. Zjistili jsme, že většina projektů měla trvanlivé výsledky, trvalé výsledky, ať byly částečně eh, trvanlivé, tak to bylo hlavně eh, nedostatku důrazu na trvanlivosti při zprávě fondů ERDF podpora produktivních investic v letech 2020 až 2013. Auditované projekty obecně měly plánované výstupy, jenom v jednom případě to zařízení nebylo v provozu na konci období trvanlivosti z důvodu zbankrotování. Ve většině případů, 31 případech, ty výstupy um, Mm, byly v provozu v době auditu. V devíti případů nebyly užívány, částečně užívány nebo nahrazeny jiným zřízením po skončení právní eh, trvanlivosti. Toto lze odůvodnit platnými důvody, například náhradou strojů nebo IT systému vzhledem k únavě nebo materiálu nebo odpisům zakoupení modernějšího zařízení nebo změnám legislativy. Mm, právní požadavky na trvanlivost byly splněny ve všech regionech, kde audit proběhl. Co se týče přímých výsledků na konci právního období trvanlivosti, více než polovina projektů stále produkovala výsledky plně nebo částečně, ale pro zbývající polovinu projektu jsme nebyli schopni úplně posoudit trvanlivost, protože informace nebyly k dispozici. Buď protože nebyly mm, sbírány, a nebo eh, vypršelo archivní období. V době auditu většina projektů stále mělo přímé výsledky jako zlepšování pracovních míst, lepší přístup k financování a zvýšená produktivita. Ale v osmi nebo jedné pětině ze 41 auditovaných projektů tyto výsledky nebyly trvanlivé. Byly, eh, nebo byly trvanlivé pouze částečně v jiném eh, čtvrtletí. Celkem 19, případ, celkem 19 případů ve třech případech byly platné důvody, nebo příčiny, které byly mimo kontrolu eh, příjemce, jako vývoj na trhu nebo změny v legislativě. Eh, v dalších pěti příkladech, tak nedostatek trvanlivosti byl z důvodu slabin managementu nebo jiných problémů eh, u přijímající firmy. Nicméně nějaké sekundární přínosy projektu, kde byla dobrá trvanlivost, například například eh, umožnili příjemce restrukturalizovat nebo modernizovat své aktiva, výrobní prostředky, produktová portfolia, zvýšit produktivitu, ziskovost a pozici na trhu. Ale také lepší image a lepší mm, lojalita zákazníků. V některých případech měli lepší přístup k financím a úvěrům, a měli možnost dalších investic z vlastních zdrojů vedle kofinancovaných aktiv. Na závěr jsme konstatovali že nepřímé výsledky eh, ve formě širších obecných přínosů pro region, vyšší zaměstnanost, konkurenceschopnost, ekologické přínosy. Nebyly tedy explicitními cíly v auditovaných projektech nebo operačních programech, nicméně řada projektů přispěla k těmto nepřímým výsledkům. Projekty, jejichž přímé výsledky byly do eh, určité míry trvanlivé, generovaly ekonomické nebo sociální přínosy pro, svůj regi, pro své regiony. Tvořili stále kvalifikovaná pracovní místa, vedly k další ekonomické aktivity v regionu, a vyšším daňovým výnosům, nižšímu znečištění, větší efektivitu eh, při zprávě odpadu nebo řízení hluku. Důvody nedostatečné trvanlivosti. Někde to bylo mimo kontrolu příjemce, vzhledem k ekonomické krizi nebo změnám legislativy. V jiných případech to byly slabiny managementu Hlavní důvod byl nedostatečné zaměření na trvanlivost na, úrovni, na různé úrovni managementu fondu ERDF. Operační programy neprosazovaly trvanlivost efektivně, selektivní postupy nezohlednily dostatečně podmínky pro dosažení dobrých dlouhodobých výsledků. Eh, riziko mm, mrtvé ztráty také nebylo dostatečně zohledněno, protože mm, řídící orgány eh, managing authorities tedy nezvážily kapacitu příjemců financovat projekty sami nebo větší podíl kofinancovaných projektů. Indikace té tzv. mrtvé váhy je, když projekt začal před udělením eh, grantu, což bylo v šesti případech, v tomto případě hrozí, že beneficienti eh, podnikají projekty bez grantů EU nebo jim byl slíben grant před posouzením projektu. Také jsme našli jeden případ, kdy ten příjemce prohlásil v žádosti, že nebude potřebovat úvěry nebo granty, aby projekt implementoval. Na závěr jsme zjistili, že 8 z těchto auditovaných projektů mohly být dokončeny v podobné míře čistě z vlastních prostředků příjemce nebo na základě komerčních úvěrů bez využití grantů EU. Proto považuji, že ta mrtvá váha je opak trvanlivosti. Nejenom, že tam není trvalý výsledek s mm, financování EU, ale není tam vlastně žádný výsledek, protože by to nastalo stejně. Zjistili jsme, že monitoring a reporting výsledků po skončení programu, což není právní požadovek, prakticky neprobíhal. Indikátory byly chabé a korekční opatření nekonsistentní. I když regulační rámec se zlepšil pro stávající programové období 2014 až 2020, je třeba dalších kroků, aby bylo dosaženo trvanlivosti výsledku. Po období 2020 design všech projektů s ohledem na trvanlivost eh, bude třeba zlepšit. Doporučujeme proto, že členské státy by měly propagovat trvanlivé výsledky v programování operačních programů, větším zaměřením na identifikaci rizik, lepší analýzu potřeb včetně potřeby veřejného financování, aby se vyhnuli mrtvé ztrátě, zlepšit selektivní postupy a kritéria při zohlednění rizika mrtvé váhy, zdůraznit trvanlivost při monitoringu a reportingu a e, vytvořit jasná korektivní opatření pro dosažování cílů na projektové úrovni, pokud existují, a konsistentně aplikovat. Doporučujeme, aby komise věnovala pozornost, jak členské státy řeší trvanlivost projektů během procesu schvalování OP a zajistili, aby členské státy konsistentně aplikovaly korekční opatření eh, v případě, eh, že projekty nesplní požadavky na trvanlivost EU Komise společně s členskými státy by měly zajistit hodnocení ex post na úrovni operačních programů nebo na EU úrovni, budou systematicky posuzovat různé aspekty trvanlivosti výsledku projektu. Děkuji vám za pozornost a chtěl bych především poděkovat panu zpravodaji a vám, paní předsedkyně, za váš um, entuziasmus a také vám, pane zpravodaji, za eh, velice jasné eh, dokumenty, které eh, se k toho týkají. Děkuji. Tak, teď dostane slovo pan Perinsky, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych říci, že plně souhlasím s vaším hodnocením, že tady se opravdu dotýkáme jádra toho, čeho bychom se měli snažit dosáhnout při kontrolování toho, jak jsou vynakládány eh, finance EU a aby byly vynakládány co nejefektivněji. Také bych chtěl mnohokrát poděkovat panu Balkovi a jeho kolegům za zprávu která i z této krátké prezentace jasně eh, ukazuje, že zatím stojí velký objem práce, podrobné analýzy, díky níž eh, se dospělo k užitečným analytickým závěrům a opravdu bych chtěl vzdát hold této práci. Pokud jde o otázku produktivních investic, a myslím si, že bychom se všichni měli zaměřit na tento koncept produktivních investic, vzhledem ke stovkám milionů eur, které byly vynaloženy v minulém programovém období, musíme uznat úlohu těchto investic, protože jsou klíčovým faktorem pro plnění hlavních cílů, jako je hospodářský růst, udržitelná pracovní místa, snižování nerovností. A je třeba zabudovat tento koncept produktivních investic i do budoucího programového období eh, Fondu eh, soudržnosti. je třeba zajistit eh, na jedné straně eh, konvergenci a na straně druhé eh, ekonomickou, územní a sociální soudržnost. Ten audit ukázal, že samotné investiční subjekty někdy nebyly schopny prokázat efektivitu projektů jakékoliv, případně jakékoliv trvalé zlepšení. A to je bez pochyby doklad eh, nedostatku, na které zpráva poukazuje. Začíná to už s programováním a končí to s monitorováním a hodnocením. V tomto ohledu si myslím, že je relevantní zabývat se eh, nařízením, společným nařízením, tím, které teď končí a tím, které, na kterém se nově pracuje. Měl by tam být eh, jasný text, který upřesní kritéria eh, udržitelnosti, výsledku, pokud bychom se zaměřovali jenom čistě na výsledek, tak tam jde o to, zda ty peníze byly vynaloženy tam, kde bylo plánováno. Ale to neumožňuje vyhodnotit, zda ty výsledky byly skutečně trvalé, takže je třeba opravdu tyto výsledky přesněji měřit. A v tomto ohledu myslím, že můžeme vyjádřit politování nad tím, že komise nezohlednila tyto návrhy Eh, v nadcházejícím programovém období 21 až 27. U ERDF dvůr výslovně doporučuje dávat prioritu eh, právě na měření těchto výsledků, nejenom na splnění eh, toho zadání. A myslím si, že sdílíme v tomto smyslu obavy účetního dvora o trval, trvalost a udržitelnost výsledků, zvláště u malých a středních e, podniků. protože tady jde i o dlouhodobý rozvoj těchto podniků. A myslím si, že tady je třeba zvážit, jak právě e, posílit e, udržitelnost a trvanlivost samotných malých a středních podniků i s ohledem na zkušenosti z minulých období. Myslím si, že když budeme eh, jenom tomu věnovat pozornost, že to nestačí. V poslední analýze tyto investice, produktivní investice, se ukázalo, že by tento koncept měl být součástí širší průmyslové a hospodářské strategie na eh, evropské úrovni Eh, pak se to vlastně převede na národní úroveň eh, formou operačních programů a dohod. A teprve, když ty produktivní investice budou součástí obecnější odvětvové nebo makrohospodářské strategie, tak opravdu budou plnit tu svou úlohu. A konečně, paní předsedkyně, myslím si, že Musíme vyzvat komisi i členské státy, aby se snažili od samého počátku přes programování, plnění, po monitorování, flexibilitu a aktualizaci programu působit tak, aby skutečně fungovaly tím správným způsobem. A Chtěl bych tedy podpořit závěr pana Balka. Myslím si, že ten čas, který trávíme v tomto výboru zkoumáním této problematiky, je eh, opravdu dobře vynaložený. Novakov, Pan Novakov. Já bych tedy si chtěl vzít slovo jménem stínového zpravodaje eh, za EPP, pana Zdechovského. Chtěl bych jeho jménem poděkovat panu Balkovi za jeho práci na této zvláštní zprávě. Děkuji také panu Pirinskému, jehož eh, odhodlání a nasazení eh, vedlo k pracovnímu dokumentu. Ukazuje se, že ten tento problém je obecný, netýká se jenom eh, RDF. Aspekt udržitelnosti eh, by měl eh, se prolínat celým evropským rozpočtem. Komise je zodpovědná na to, aby vedla členské státy k správnému řízení programu s ohledem na základní požadavky života, schopnosti, udržitelnosti a přidané hodnoty při využívání evropských prostředků. Opakovaně vidíme, jaké jsou nedostatky eh, řízení programu a že tyto nedostatky potom vedou ke špatnému vynakládání prostředků. Komise by měla mít systematičtější přístup k hodnocení života schopnosti a udržitelnosti projektu. Vítáme doporučení eh, účetního dvora. Nicméně podle mého názoru nepotřebujeme jen vedení, ale i konkrétní akční plán. Podporuji eh, to, co říká zpravodaj v pracovním dokumentu. Chci zdůraznit, že je třeba věnovat zvláštní pozornost udržitelnosti investic u eh, projektů malých a středních podniků. Zároveň chci vyzvat komisi, aby zajistila správné uplatňování požadavků protože se stalo, že velké korporace někdy využívají prostředky, které jsou původně určené malým a středním podnikům a za to potom je třeba je sankcionovat. Děkuji. Nikdo další se nehlásí z poslanců a nyní paní Wagnerová eh, z příslušného DG komise. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji mnohokrát eh, za prezentaci, kterou přednesl pan Balko. Děkuji také za podrobnou zprávu pana zpravodaje. Chtěla bych rozvést některé body. Komise rozhodně vítá tuto zprávu, zejména proto, že takovéto audity výkonnosti umožňují zlepšovat efektivitu a účinnost výsledků Víte, že to, jsou, to je součást strategie zajistit lepší výkonnost při provádění fondu. Správně eh, účetní dvůr uznává, že ten regulační rámec eh, týkající se udržitelnosti produktivních investic se zlepšil v období 2014-2020 ve srovnání s předchozím obdobím a komise souhlasí s tím, že potřebujeme další opatření, abychom dosáhli udržitelnosti i v rámci po roce 2020. Také bych chtěla zdůraznit, že byl posílen přístup společného strategického plánování, a to i v tom rámci platném po roce 2020. Je tady taková logika založená na, na, na intervenci, byly zavedeny různé kroky, včetně posouzení a analýz, aby se zlepšila příprava projektů. A chtěla bych zdůraznit, že také byla podpořena opatření na posilování správní kapacity v prospěch jak příjemců, tak programových orgánů. Především proto, že, jak říkal pan Novakov, je velice důležité zachovat eh, rám, tento rámec napříč celým cyklem prováděním. Eh, s ohledem na sdílené řízení chci říci, že ta nutnost sledovat trvanlivost výsledků leží eh, především na členských státech, které by si k tomu měly koncipovat eh, výběrová kritéria a také by to měly sledovat při hodnocení. Pokud jde o ta, ta tři doporučení ve zprávě, ta doporučení, která jsou určená eh, komisi, tak bych chtěla zdůraznit, že všechna tři doporučení pro komisi komise přijala komise bude zvláště sledovat udržitelnost výsledků a těch přímých výsledků při schvalování programu. Eh, bude se posilovat, eh, posilovat aspekt eh, udržitelnosti i při hodnocení ex post a chceme zajistit, že nový článek 71 nového CPR bude důsledně prováděn a komise bude požadovat nápravná opatření v případě, že eh, se nesplní právní požadavky této udržitelnosti. Možná ještě pár dalších věcí, které se týkají strategického plánování a té intervenční logiky. Chtěla bych zdůraznit, že existuje celá řada aspektů, které posílí zapojení eh, monitorovacího výboru eh, při eh, využívání prostředků. Dále chci podtrhnout, že řídící orgány a příjemci na úrovni řízení programu jsou klíčoví, pokud jde o to, aby se dosahovalo udržitelnosti výsledků. Musí se to převést do dohod o provádění a v omezené míře se to dá eh, řešit i, na, eh, i ve fázi programování. Komise své ukazatele rozšířila do Eh, všech přístupů, aby se zjednodušilo provádění eh, fondů jak pro příjemce, tak pro eh, programové orgány. Ten, a ten, toto streamlinování se tedy týká ukazatelů na měření dlouhodobých výsledků a dopadů. Měly by se tyto výsledky sledovat při hodnocení, kde se bude zkoumat dlouhodobá účinnost projektů a e, obecně e, celé politiky soudržnosti. V této fázi bych vám tedy chtěla, poděkovat za pozornost a možná ještě jednou bych e, odkázala na ty produktivní investice, které i nadále budou sehrávat velice důležitou úlohu v politice soudržnosti budou se zaměřovat na podporu malých a středních podniků, což je odvětví, které je klíčové pro hospodářský rozvoj a prosperitu našich regionů. Děkuji. Ja, vielen Dank auch für die ergänzenden Hin Děkuji také za doplnění, eh, pokud se týče eh, budoucnosti. Pane Balko, přejete si k tomu ještě něco dodat? Only to... Jenom bych chtěl poděkovat eh, všem, eh, kteří vystoupili v diskusi. Děkuji za eh, pozitivní hodnocení naší práce. Děkuji také panu Pirinskému za to, že eh, nám umožnil se setkat a diskutovat o této problematice. Pak už chci jenom zdůraznit, že já osobně Vítám, že ukazujeme všem naš, zúčastněným stranám, eh, europoslancům, nutnost dosažení udržitelnosti těch výsledků během celé fáze při výběru, programování, plánování, sledování, podávání zpráv. A všechny tyto fáze životního cyklu projektů eh, jsou tady eh, velice dobře popsány. A nejen popsány, dává se eh, komisi úkol, aby to sledovala, aby eh, skutečně pro to nadcházející období lépe sledovala eh, udržitelnost při využívání prostředků EU. Děkuji. Na závěr ještě pan kolega Pirinsky. Děkuji, paní předsedkyně. Velmi stručně jsem přesvědčen, že tato diskuse posunula vnímání této problematiky o několik kroků kupředu. Jednak je zřejmé, že ta udržitelnost znamená víc než eh, produktivní investice sami o sobě. Je to horizontální přístup, který musí být zohledňován jako rozhodující faktor ve všech různých fázích. Také bych chtěl Eh, ocenit ty důležité doplňující informace, které nám poskytla komise. Eh, paní předsedkyně, musím říci, že ne vždy komise je takto vstřícná, jako v tomto případě, a eh, opravdu jsme dostali velice důležité informace týkající se třeba strategického plánování a té intervenční logiky. To jsou zajímavé věci. Budeme se snažit toho držet, také toho obecného rozšíření eh, ukazatelů při sledování dlouhodobých výsledků. Celkově myslím, že jsme ten čas vynaložili eh, účelně a eh, ještě jednou bych na závěr chtěl poděkovat jak účetnímu dvoru, tak všem, kteří se podělili na diskusi. Děkuji vám. Já se domnívám, že jakožto Eh, výbor parlamentu musíme být náročnější eh, v tom, eh, tedy v našich požadavcích na informace od komise. Tak tím jsme dospěli k konci tohoto bodu a dostáváme se k bodu číslo čtyři, Pan kolega Celé je konečně zde a reprezentuje nám návrhy stanovisek k rozpočtu na rok 2018. Eh, já se omlouvám, děkuji za porozumění, byl jsem ve výboru eh, pro rozvoj, kde jsme hlasovali a také se tam přitovala stanoviska. Ta debata eh, o udělení mandátu k vyjednávání rozpočtu na rok 2019, ta se odehrála už minulý týden a dnes se budeme bavit ještě o tom, z čeho vychází tato zpráva a její stanoviska já eh, podrobnosti rozebírám v tom písemném textu, který máte k dispozici. Mně momentálně jde o to, obecně řečeno, že 2019 to je poslední rok současného víceletého finančního rámce a je to zároveň eh, poslední eh, rok eh, strategie Evropské unie 2020 a je to také poslední rok Junckerovy komise. A v této souvislosti a na tomto místě se domnívám, že jde nejenom o tom, abychom pokračovali ve stávajících programech a projektech, to sice také, ale měli bychom tento rok využít také k obecné revizi a vyhodnocení, nakolik naše strategie byla úspěšná. Tak jsme to dělali v roce 2009. Eh, tam jsme měli Lisabonskou strategii a řekli jsme, dobře, tak to eh, zklamala, končíme s ní a mm, budeme mít strategii novou. Jak to tedy dopadne tedy v tomto období, zda bude nová strategie, tak to samozřejmě uvidíme a je to v rukou komise. Eh, zároveň se připravuje nová, nové období poskytování subvencí. Máme zde tedy eh, prostředky, které se schvalují a také máme závazky a eh, rozdíl mezi nimi se zvětšuje. My tedy jsme se dostali na sumu téměř 270 miliard, což je ekvivalent dvou let plateb. Toto je skutečně konflikt, který je třeba řešit. Prostě máme tady v podstatě přísliby eh, prostředků, které eh, mají financovat určité programy a projekty, které se pak neuskuteční. No a to všem to není seriózní plánování. Dále konstatujeme, že počet eh, finančních instrumentů, ale také svěřenských fondů eh, výrazně narostl. S těmi svěřenskými fondy eh, od nich jsme si vlastně očekávali, že tím, že vynaložíme prostředky, z rozpočtu EU, ale také z našich e, fondů, které máme k dispozici, například oblastní politiky rozvojové nebo imigrační, že tedy e, vytvoříme pákové efekty a že se zapojí také třetí strany e, významným podílem. A když se podíváme na ty svěřenské fondy, musíme konstatovat, že toto očekávání ve většině případů se nenaplňuje. Příspěvky třetích stran jsou spíše malé a pokud tedy máme, většinou to bývá takový nějaký 10 až 15 celkových prostředků, pak tedy poskytovatel těchto prostředků, kterými jsou většinou členské země, je podmíněno. Ten cíl, který vyhlašuje komise pro jednotlivé rozpočtové prostředky a skutečné výsledky přímo na místě, tak mezi tím je také značný rozdíl. Na jedné straně slyšíme o tom, že se úspěšně daří to či ono, že tady prostředky se vynakládají a jsou zarezervovány v rozpočtu, Ovšem, jak se vynaloží přímo na místě, eh, jak tyto projekty přispívají Evropě, no tak eh, mezi tím, mezi tou realitou a úmyslem je skutečně často velký rozdíl. Čili potřebovali bychom to jaksi zblížit, eh, ten tu původní popis cílů, již chceme dosáhnout a poté to, co se skutečně odehrál. A například tedy z těch eh, svěřenských fondů tady fungovalo v podstatě jenom to, jenom prostředky na financování, externí financování eh, těch různých prostředků, čili to nějak 6 až 7 neboli 900 milionů, což jsou tedy poplatky, které eh, se vyplácejí jako správní příjmy. Také ovšem v praxi nastává to, že eh, o těch skutečných výsledcích potom na místě v terénu eh, nemáme mnoho informací. Čili tady se na to budeme muset ještě zaměřit. Pak tady máme naše oblíbené téma a to je zemědělství. Mám tady 44,7% eh, všech eh, registrovaných eh, vypsaných eh, prostřed, eh, registrovaných podniků eh, dostávají ročně méně než 4 tisíce eur, tak to jsou asi zemědělci, kteří de facto asi to mají jako vedlejší činnost. To skutečně není dostatek na provoz ani na obživu. Na druhé straně 10 registrovaných příjemců dostává 60 procent prostředků a přímých pladeb ze zemědělské politiky. Čili tady je také vidět, že dochází k přerozdělování těchto eh, prostředků na plochy. 20 podniků eh, drží 80 půdy. To znamená, že 80 podniků má pouze k dispozici 20 plochy a to opět ukazuje na to, že to jsou pravděpodobně ty opravdu malinké podniky, které vyrábějí více-méně pro vlastní potřebu nebo jako vedlejší činnost. Domnívám se, že tento rozpor je třeba skutečně vyřešit a ty velké podniky eh, nemusí být vždy jenom eh, odkázány na dotace, jsou schopny eh, produkovat také zisk. To ukazují také rostoucí ceny půdy. Starosti nám činí pořád ještě otázka realizace programů a projektů v rámci kohezní politiky u strukturálních fondů. Do roku 2016 eh, respektive absolutoriu v roce pro 2016 to bylo 7 prostředků, kterým se podařilo absorbovat těch, to myslím, to jsou ty nové prostředky, zatímco pokračovaly ještě ty staré projektu. V letech 17 a 18 prý došlo k zrychlení čerpání, doufám, že to potrvá i v roce 2019. Ovšem, jestliže vážně chceme eh, realizovat pravidlo M plus 2 a jaký to bude mít vliv, nakolik to bude úspěšné, to je zatím ve hvězdách. Eh, ve mnohých výborech se pořád volá po eh, navýšení prostředků. Eh, konstatujeme, že 2015 7 eh, miliard prostředků se vrátilo zpět k členským zemím, v roce 16 to bylo 10 miliard, či na jedné straně tady máme volání po více penězích na platby a na druhé straně tady máme de facto nečerpání prostředků, které jsou přislíbené. Čili opět tento rozpor také musíme řešit. Takže tolik pro začátek. Děkuji. Paní Ayala. Děkuji, já budu mluvit za pana Pona, který se omlouvá, ale musel odejít a proto eh, bych chtěla říct, že pan Ton vítá, hmm, co řekl pan Zele, některé specifické eh, návrhy. Myslí, že jeho přístup je pozitivní. Co se týče potřeby se vrátit k pravidlu N plus 3, Ehm, žití N plus 2, protože co to znamená? Jak řekl účetní dvůr, pravděpodobně budeme zajišťovat větší disciplinu a ehm, požadavků členských zemí na implementaci a kofinancování. Jakmile překonáme ty nejkritičtější Um, součást krize, protože, jak víme, vidíme jsme toho svědky každý den, jsou tady velké uh, mezery stále, takže, jak bylo řečeno, budeme muset velice pečlivě mm, posuzovat s komisí, jak uh, se vyhnout ztráty flexibility abychom to tedy mohli udělat eh, s tou nutnou flexibilitou v rámci daného rozpočtu, přestože to je v rámci víceletého finančního rámce programy, je třeba implementovat. Znamená, členské státy musí udělat svoji, eh, své domácí úkoly, jak se zavázali na sedm let. Pan Von chtěl se vrátit k odstavci 17, indikátory um, inovace. Chtěl by vědět, znát přesný účel těchto indikátorů. Pan Zeller mluví jenom o potřebě mm, těchto indikátorů, ale bychom vědět, chtěli vědět přesně, jaký cíl má na mysli zpravodaj pro tyto indikátory. Odstavce 18 a 19 pan Von eh, to chtěl otevřít s komisí, pan Zel kritizoval výdaje na migrační bezpečnost. Bylo řečeno, stále jsme ne, um, Eh, definovali přesné výdaje. Takže pan Von se ptá, jak by bylo možné to korigovat v novém rozpočtu. Během největší krize eh, jak můžeme v tomto kontextu zajistit, aby se toto neopakovalo. Děkuji vám. To je otázka na generální ředitelství pro rozpočet. Prosím. Děkuji. Já chci poděkovat panu Zellerovi za tento návrh a Mám, mm, chtěl bych, bych komentovat několik hlavních bodů. Chci říci, že komise chce zajistit, aby evropský rozpočet dosáhl nejlepších možných výsledků pro občany, zajištěním toho, aby zdroje byly alokovány na priority a každá akce přinesla přidanou hodnotu. Co se týče rámci rámcového eh, cíle, mm, výsledku. Komise stále pracuje na zlepšování obsahu eh, rozpočtových dokumentů, aby byly se mm, konsistentnější, transparentnější a mm, čtenářsky přívětivější. Chci oznámit, že poprvé komise zveřejnila program mluvil o revizi, která představuje e, jednotný přehled všech 60 výdajových programů. Tento dokument je nyní k dispozici na stránkách, které my ale tiskneme kopie a budeme to distribuovat e, výboru v nejbližší době. Myslím, že také budeme dělat analýzu všech programů na úrovni cílů a implementace indikátorů. Co se týče otázky na rozdíl mezi závazky a platbami, je pravda, že v prvních letech implementace MFF je normální, že je tady velký rozdíl. MFF je v tomto MFF také roste ten rozdíl vzhledem k spoždění eh, implementace kohezní politika v prvních letech. Nicméně mm, se domníváme, že implementace v roce 17 koheze byla lepší než v roce 16, i když jsme snížili prostředky na úvěry a velké množství platebních prostředků, které kompenzují snížení eh, prostředků na platby a také se domníváme, že v roce 2018 úroveň implementace eh, bude lepší než v minulosti. Co se týče eh, zemědělství, hmm, je to 80 toho rozpočtu já chci říci, že tato čísla schnují hodnocení v evropské struktuře. V Evropě máme již velice málo firm, které jsou obrovské. Issue that we are paying in function of the number of hectares. Eh, také co, co se týče počtu hektarů. Nicméně komise eh, rozhodla k eh, se pokusit omezit mm, množství prostředků pro velké farmy. V MFF už jsme navrhli určité kepy, určité stropy, které nejsou povinné. Členské státy mohou rozhodnout, zda je budou implementovat nebo ne. To tedy na příští MFF. Toto bude povinné a náš návrh je, že eh, to bude povinné pro členské státy. Co se týče N plus 3 nebo N plus 2 pro kohezi, tak chci říci, že návrh na příští MFF tak komise dělá revizi N plus 2. Myslím, že jsme, že jsem víceméně eh, mm, mm, odpověděla na všechno. V migraci eh, paní Ayala děláme komplexní zprávu všech výdajů na migraci, které bude brzy prezentováno. Děkuji vám. Děkuji. A nyní zpravodaj na závěr. Děkuji. Děkuji komisi za vysvětlení a také na výhled eh, toho, co všechno bude lepší v novém MFF. Vím, že také eh, mezi kolegy je to částečně sporné a eh, v tomto výboru spíše ne. Když nyní Mm, přijdou pozměňovací návrhy nebo dopole, do, doplnění k této zprávy, tak budu rád. Ještě jedna věc, explicitně padla tady prozba ve výboru na evropský státní zástupce. E, ten by měl mít rozumné vybavení jak personální, tak mm, další výbavu, což bylo doposud navrženo a to bylo trošku málo. Děkuji, to chci zdůraznit. Evropský prokurátor, mm, mm, to je skutečně špa, eh, od začátku špatně, jaké zdroje má nyní k dispozici. A všichni zúčastnění o to tak dlouho bojovali a nyní se to plánuje tak, že to nebude efektivní pravděpodobně. A předtím chci varovat. Máme tady komisní dokument k víceletým programům analýzu. Já jsem četla a mám tedy pochybnosti o tom, že tam v důležitých bodech dochází k úplně jiným závěrům než účetní dvůr, greening. Eh, budeme se muset kvalitou tohoto hodnocení ještě jednou mm, pečlivě zabývat. Paní Ayala Sandersi, ještě jednou, prosím. Jenom prosím na tu odpověď v souvislosti s odstavcem 17, kde se navrhuje uspořádání určitých ukazatelů týkajících se eh, zabránění eh, příčinám eh, nezákonné migrace. Já jsem se ptala, jaký by byl cíl těchto ukazatelů pokud se jedná o odstranění příčin, to je poměrně široký koncept, takže by mě zajímalo, jaká je myšlenka toho. For the indicators on, uh, on the... Indikátory k migraci budeme to analyzovat s DG Home a teď nemohu dát další informace. Jediné, co mohu říci, je, že mm, body, které byly um, už řešeny, je to globální, je ta globální zpráva o migraci. ano, já chci zdůraznit mezi boje, tedy boj proti eh, příčinám, eh, to je rozvojová politika, politika sousedství, mm, tím, jsme se, tím se tedy eh, budeme zabývat. Co je tady prioritou indikace, migrační politika, podpora migrační politiky jednotlivých členských zemí, kde migranti nebo uprchlíci přicházejí a přišli a doposud to bylo tak, že ve výši ehm, tedy nebylo mm, předpokládáno v evropském rozpočtu nebo v národních rozpočtech, pokud jim nebylo to připraveno. A v posledním rozpočtových letech z různých linií byly vyňaty prostředky, aby tady došlo k podpoře jednotlivých členských zem, zemí při přijímání migrantů a integračních problémů ze strany EU. E je, takže z toho je tedy základní mm, rozpočtový přístup. Otázka je, kdy, jak to bude formulováno, co se financu, bude financovat, s jakým cílem, aby byly měřitelné eh, a srovnatelné eh, ne indikátory, podle kterých se budou tyto prostředky přidělovat. A nebo to prostě bude jenom na, na, na, na požádání například eh, ubytování, strava, eh, vzdělání. Jak je to srovnatelné mezi jednotlivými státy? Jaké jsou náklady eh, v jednotlivých zemích? Kde, kde je to za stejných podmínek vyšší? Takže mm, minimálně pro Německo zavedeme čísla indikátory, výdaje sociální politiky, ze sociální politiky pak byly eh, vidět tedy v, vyučtování. Lze vycházet z toho, že to bude dlouhodobý rozpočtový eh, přístup na přijímání a integraci uprchlíků. To tedy zůstane v rozpočtu. Děkuji vám. Lhůta je 6. Ehm, září v 15 hodin. Tí se dostáváme k konci tohoto bodu a budeme pokračovat zvláštní zprávou 16.2018 o lepší eh, regulaci, lepší legislativě. Nebude to nyní um, prezentovat um, člen, ale eh, šéf jeho kabinetu protože pan Gretchen tady není. Máte slovo. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, vážené poslankyně, Nejprve bych vás chtěl poprosit, abyste omluvili pana Henryho Gretena, zpravodaje pro tuto zprávu, který lituje, že bohužel se nemohl dostavit osobně k prezentaci. Musel zůstat v Lucemburku kvůli důležitému jednání účetního dvora, a aby dvůr byl usnášení schopný a požádal mě, abych tuto prezentaci učinil jeho jménem. Dámy a pánové, ta dnešní zpráva se týká ex post přeskumu eh, právních předpisů eh, týkajících se politiky EU lepší tvorba právní předpisů. Jak víte, cílem je usnadnit plnění cílů různého působení Evropské unie. Při své práci jsme zkoumali, zda ty postupy pro přeskum právních předpisů zavedené EU jsou řádně naplánované, zda tyto postupy jsou dobře realizovány, řízeny a zda podléhají kontrole kvality a zda skutečně efektivně přispěly ke zlepšování právních předpisů. Nejprve bych chtěl upřesnit rozsah auditu. Audit se týkal dvou prvků. Za prvé se audit týkal ex post přeskumu právních předpisů za období 2013 až 2016 se zaměřením na čtyři generální ředitelství komise, generální ředitelství Home, Sante, Grow a Envy. Za druhé se audit týkal všech eh, právních aktů a ex ante posouzení dopadu, které byly schváleny 2014 až 2016 a které spadají do pravomoci těchto čtyř generálních ředitelství. Měli jsme čtyři cíle auditu. Za prvé analyzovat, v jaké míře komise a spolulegislátoři, tedy Evropský parlament a Rada, eh, řádně zohlednili doložky o přeskumu a eh, sledování při změně právního předpisu nebo vypracování nového právního předpisu. Za druhé jsme analyzovali, zda komise eh, včas splnila všechny své povinnosti, pokud jde o přeskum ex post, a to v rámci eh, pokynů a standardů, včetně mechanismu kontroly kvality. Za třetí jsme analyzovali, zda komise a spoluzákonodárci se přesvědčili, že přeskum legislativy post byl zveřejněn a zda eh, sledovali tento přeskum. A za čtvrté jsme zkoumali, zda lze jasně definovat samotný důvod existence programu REFIT. Je tedy Tedy otázka, zda postupy eh, ex post přeskumu právních předpisů eh, zavedené EU účinně přispěly ke zlepšování právních předpisů. Než odpovím na tuto otázku, musím říci, že dvůr se domnívá, že systém přeskumu ex post zavedený komisí eh, příznivě umožňuje srovnání pokud se to porovná se situací ve většině členských států. A nyní odpověď na otázku. Celkově eh, dvůr se domnívá, že komise má dobře řízený systém, který zahrnuje i kontrolu kvality, což účinně přispívá ke zlepšování právních předpisů. Ale eh, dvůr také našel určité slabé stránky. Hlavní závěry a slabé stránky jsou následující. Za prvé, auditoři konstatovali, že doložky o přeskumu a částečně i doložky o sledování jsou eh, široce zastoupeny v právních předpisech. Ovšem, naši auditoři také poukázali na to, že vzhledem k neexistenci meziinstitucionálních společných definicí a pokynů, eh, ten obsah těch doložek a tedy i výsledky nejsou vždy jasné. Za druhé jsme konstatovali, že hodnocení obecně se provádí v souladu s právními požadavky a s osvědčeným postupem, ale neplatí to tolik eh, pro ostatní přeskumy, eh, které nejsou tedy hodnocením v pravém slova smyslu. Eh, v těchto případech totiž pokyny pro lepší tvorbu právních předpisů se uplatňují až od roku 2017. Třetí připomínka, auditoři zjistili, že dokumenty potřebné pro přeskum ex post byly přístupné veřejnosti, většina z nich obsahovala jasné závěry a popis dalších opatření. Také konstatovali, že komise eh, důsledně předávala své zprávy o ex post přeskumu spoluzákonodárcům, tedy parlamentu a radě, nicméně jen jen málo kdy eh, by došlo k nějaké přímé reakci. A poslední hlavní připomínka, eh, samotný důvod existence programu REFIT nebyl jasný, a stejně tak jako kritéria, která se mm, používají pro to, aby nějaká konkrétní iniciativa byla eh, označena jako REFIT. Na základě těchto zjištění dvůr sformuloval čtyři doporučení komisi a výboru pro přeskum eh, právních předpisů. Komise by měla zavést následující eh, opatření. Eh, za prvé, posílit meziinstitucionální dohodu o lepší tvorbě právních předpisů. Komise ve spolupráci s parlamentem a radou a v rámci stávající meziinstitucionální dohody by měla vypracovat meziinstitucionální vademekum o doložkách přeskumu a sledování, který, které by obsahovalo klasifikaci různých typů výsledků a přeskumu ex post, které lze požadovat, dále eh, informativní harmonogram pro každý typ přeskumu ex post, a e, pokyny k vypracovávání doložek o sledování pro e, evropské instituce a orgány a pro členské státy. Dále komise by měla parlamentu a radě navrhnout, aby se na základě článku 295 smlouvy vyjádřili k formě a právním prostředkům, které by umožnili posílit závaznost budoucí meziinstitucionální dohody o lepší tvorbě právních předpisů a aby se maximalizovaly konkrétní účinky. Doporučení číslo dvě. Je třeba zajistit lepší kvalitu přeskumu expo s tím, že se definují minimální normy kvality pro tyto přeskumy. Komise by měla definovat soubor minimálních norem kvality pro přeskumy ex post nad rámec jenom samotných hodnocení, aby se zajistila dobrá kvalita. Komise by měla rozšířit práva kontroly výboru pro přeskum právních předpisů, který by měl působit jako nezávislý eh, autor přeskumu. V minimálních normách kvality, které se uplatní pro přeskumy ex post, které zahrnují i hodnocení, hodnocení by komise měla prezentovat podrobně použitou metodiku, včetně sběru údajů a analytických nástrojů, měla by odůvodnit svou volbu a zmínit, jaké to má omezení. Doporučení číslo 3. Provedení analýzy nedostatku při sběru údajů a řídících možností. Komise by měla provádět analýzu nedostatků, eh, co se týče schopnosti komise schromažďovat údaje a používat je pro přeskum ex post. Tato analýza by se měla opírat o solidní doklady. Doporučení číslo čtyři je třeba eh, respektovat princip hodnotit a teprve potom jednat. Když komise přeskoumává nějaký právní předpis, eh, musí tento princip důsledně respektovat případě stávajícího legislativního textu by komise neměla potvrdit žádný návrh, u kterého posouzení dopadu se neopírá o předchozí hodnocení. Výbor pro přeskum právních předpisů by měl eh, věnovat pozornost eh, efektivnímu používání této zásady. Každý rok by měl zveřejňovat seznam těch posouzení dopadu, které toto nerespektují. A poslední, páté doporučení, zapracovat program REFIT do postupu zlepšování právních předpisů. Komise by měla vyjasnit tento koncept a eh, důsledně jej prezentovat a používat, aby se eh, nevyvolával dojem, že se tento proces nějak liší od běžného procesu zlepšování právních předpisů. Dámy a pánové, dvůr doporučuje komisi a výboru pro přeskum právních předpisů, aby tedy realizovali všechny doporučení této auditní zprávy. Děkuji. A nyní pan kolega Hayes, který je naším zpravodajem. Děkuji vám, paní předsedkyně. A jakožto zpravodaj bych chtěl eh, účetnímu dvoru poděkovat za vynikající zprávu k ex post revizi naší legislativy a eh, z hlediska tedy relevantnosti regulace. Vzhledem k prioritám komise a celé té agendě lepší regulace eh, patřilo za období této komise k těm vlastně hlavním věcem pro obyčejné lidi. To znamená zlevňovat regulace a generovat skutečné benefity. A to se týká samozřejmě i nás jako spolu rozhodujícího orgánu spolu s radou. Ano, eh, my musíme být schopni lidem jasně odpovídat, zda ten či onen zákon je pro ně dobrý a potom se samozřejmě odehrávají revize a úpravy. No a jak to zpráva říká, je důležité, aby náš přístup k tomu všemu byl konzistentní. My tedy vítáme tuto zprávu eh, účetního dvora a blahopřejeme eh, k této zprávě. Eh, tady jde vlastně o zhodnocení za tři roky, týká se čtyř DG Envigro eh, a Sante. A ten eh, systém vyhodnocování je dobře řízen, jak tady bylo řečeno, ale pokud se týče Eh, dalších částí, kromě tedy toho vyhodnocování, tak ten systém vykazuje určité slabiny, eh, jako třeba nejsou společné jednotné pokyny pro provádění přeskumu. No a vlastně v roce 2017 se nám podařilo konečně eh, uvést v život jakýsi, jakousi sadu nástrojů pro lepší regulaci. A Otázkou stále zůstává dostatečná, spolehlivá a porovnatelná data, což je samozřejmě zásadní pro eh, každou, eh, každé vyhodnocení ex post. No a samozřejmě eh, také dvůr nám se tady snaží vysvětlit, proč takováto post hodnocení se spožďují. Protože máme tady třeba primární legislativu a ta by si skutečně eh, zasloužila vyhodnocení, no a ono se to neděje a eh, účetní dvůr nekoná. Já tedy musím říct, že ta doporučení ze strany účetního dvora eh, bych plně podpořil. Za druhé je třeba říci, že interinstitucionální dohoda o lepší legislativě to je vlastně eh, rámec, který eh, začne platit v roce 2018 a letos má být také eh, interinstitucionální setkání na vysoké úrovni, které se bude zabývat právě tímto tématem. Za třetí, myslím, že je třeba říct, že Tady máme eh, dostatečné instrumenta dodatečných eh, nástrojů a je schopno zajišťovat, eh, aby mm, prostě ty příslušné role byly plněny. Za čtvrté, role Rady a Rada účetního dvoru dvora zde musí pokračovat, poněvadž zvláště účetní dvůr zde nashromáždil významnou expertízu ale také zkušeno, skutečnost, že je možné angažovat se v této oblasti tak eh, v této souvislosti myslím, že eh, zachovat tedy eh, to, aby účetní dvůr svou roli mohl nadále sehrávat, to bychom měli zdůraznit jako důležitou věc. Dále do budoucna bychom tedy mohli eh, počítat s tím, abychom měli skutečně pokyny pro ty ex post eh, vyhodnocení. Já si myslím, že ona je to otázka transpozice eh, společného rámce v členských zemí podstatě my nemáme eh, žádné nějaké, nějaké měřítko nebo opatření, které by zajistilo eh, včasné a přiměřené eh, případy transpozice v českých zemích. A já myslím, že na to bychom měli skutečně tlačit a to nekompromisně podstatě, když se členské země dohodnou na něčem v radě, pak logicky by měla následovat transpozice. A tato zpráva je jaksi příležitostí toto připomenout. Takže já se eh, těším na další spolupráci s kolegy a, jak jsem řekl, eh, eh, blahopřeji k této zprávě. Paní kolegyně Ajala. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve mě tedy mrzí, že tady není příslušný člen účetního dvora pro tuto krátkou prezentaci myslím, že by se to nemělo opakovat, že tady ten dotyčný nebude osobně. Za druhé eh, podporuji to, co říkal pan Hayes eh, ohledně kvality zprávy, protože nám poskytuje dynamický pohled na něco eh, zásadního. Je to také předmět bitvy, které vedeme s radou. Já jsem vždycky podporovala strategii Eh, lepší tvorby právních předpisů, eh, právě proto, abychom se snažili všemi cestami rychle a efektivně eh, provádět normy, které schvalujeme, o kterých tady diskutujeme v tomto parlamentu. Zdá se mi, že ten, ta operace REFIT Eh, občas znamenala, že parlament nebyl úplně vyslyšen ve svých připomínkách a je tedy třeba, aby sledování té fáze ex post po přijatých rozhodnutí bylo nedělnou součástí a závaznou součástí eh, mezi vládní dohody. Eh, také mě zaujal návrh jediného rámce pro provádění právních předpisů, protože to často vyvolává velké problémy. Já mluvím za zemi, ve které došlo také k velkému spoždění při provádění některých směrnic a dochází k takovému kumulování frustrace nejen ze strany eh, institucí, ale samozřejmě také občanů. A konečně chtěla bych se zeptat účetního dvora, Zda v této studii eh, se podařilo zjistit, do jaké míry rada eh, řešila některé problematiky, které zajímaly parlament. My jsme o tom diskutovali, měnili jsme své postoje, nicméně na radě potom tyto texty zůstaly zablokovány právě kvůli operaci REFIT a zajímalo by mě, zda ta studie účetního dvora narazila na tento typ problémů, protože vzhledem ke spolupráci mezi institucemi bychom e, rádi e, dosáhli rovnováhy, meziinstitucionální rovnováhy. Tento parlament nemá dostatečnou možnost vlastní iniciativy a u té legislativní kapacity tyto typy eh, procesů eh, potom znamenají někdy určité omezení eh, našeho mandátu. Děkuji. Děkuji komisi. Pan generální sekretář, pan Watson z generálního sekretariátu, prosím. Is this one working? Yes. Okay. Sorry for that. Uh, so as I was saying, thank you to Mr. Hostert for the, the presentation and to... Děkuji za prezentaci a mm, také panu Hayesovi za jeho reakci a dalším kolegům za e, jejich názory. Myslím, že to je také zpráva, které, mm, na kterou se my v komisi díváme velice pozitivně a mm, obecně nám to pomůže organizovat Ehm, způsob, jakým zlepšíme náš přístup k hodnocení. Eh, lepší regulace je ehm, proces, určitý proces výuky. Ehm, tato zpráva je velmi důležitá. Myslím, že vedle těchto obecných mm, Eh, věcí. Je tady, tady několik aspektů, kterých si velice ceníme. Je tady jasná eh, povinnost komise eh, posoudit své výdajové programy. Je tady interinstitucionální kontext, který mm, platí pouze, když obě instituce budou spolupracovat. Můžeme zajistit, aby tato legislativa Ehm, fungovala v kontextu. To je tedy eh, důležité. Další důležitá věc eh, ve srovnání s členskými státy na základě mezinárodních srovnání je to poměrně dobré a OECD, je také na základě toho, co udělal OECD ve svém regulačním výhledu na rok 2015. OECD finalizuje nové, nový regulační výhled Eh, který lze zveřejnit v listopadu příštího roku. Mm, a doufám, že mm, to bude trošku lepší než to, co bylo v roce 2015. Nicméně jsme si vědomi, mm, že všechny aspekty lepší regulace jsou, jak jsem řekl, proces výuky. Eh, je to skutečně oblast, kde je Mm, před námi velký pokrok, takže budeme postupovat podle všech doporučení, které soud učinil v závislosti na jednotlivých doporučeních. Chci zmínit několik z nich. První doporučení, které zdůraznil pan Hastr, jako klíčově důležité, to se dotýká eh, internacionálních aspektů co se týče hmm, revizí ex post, tak my v komisi jsme připraveni spolupracovat s ostatními institucemi na těchto uh, institucionálních doporučeních s využitím toho, co už máme na stole, čemž to není jsem mm, nutně ten konečný produkt, je to věc, kterou bychom museli odsouhlasit. Závisí to na Eh, obou institucích. Odpověď, ta reakce nebyla tak entuziastická, jak bychom si přáli. Ehm, musíme se na to podívat v interinstitucionálním kontextu. Se týče sběru dat, o kterým mluvil zpravodaj, tak jsme si vědomi toho, že dostupnost eh, kvalitních aktuálních dat je nezbytná pro kvalitu našich hodnocení, mm. protože je tady samozřejmě klíčová odpovědnost členských států ehm, pro zajištění toho, aby ta to data byla k dispozici. Ehm, je nutné identifikovat, jaká data přesně máme v komisi, jak je můžeme lépe sdílet v komisi a pokud ne, tak jak je zajistit, což je extrémně důležité. E, co se týče krefit, tak máme tady trošku rozdílný názor než soud. Sdílíme názor, že to je koncepce, která se již nějakou dobu vyvíjí ze eh, eh, počáteční fáze nebyla tak jasná, ale mm, v čase se nám to podařilo mm, vyjasnit a z platformu Refit jsme vytvořili um, vlastně značku, kterou si velice cení eh, všichni aktéři, nejenom jak si mm, business komunita, my chceme další zjednodušování a další aktéři jsou eh, mm, tedy v tomto zainteresovaní. My se snažíme, aby naše politiky byly eh, aktuální a refit jako proces je vítán a přijímán aktéry. Není to věc, kde můžeme komunikovat lépe. Eh, pokud tedy ano, tak v souladu s doporučeními, tak budeme postupovat. Děkuji. Vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí o slovo, uzavřeme tento bod a budeme pokračovat eh, dalším eh, informačnímu dokumentu zjednodušení provádění politiky současnosti po roce 2020. Krátká prezentace na 15 minut, pan Kohn. Já tedy začnu, paní předsedkyně. Ehm, cílem je eh, přispět k legislativnímu balíčku a zjednodušování kohezní politiky eh, po roce 2020. Máme eh, čtyři základní principy, při zjednodušování v pěti klíčových oblastech. Je tady eh, již několik let konsensus, že kohezní politika je velice složitá. První princip pro zjednodušení je potřeba dobře definované strategie. Naše analýza názorů různých relevantních aktérů je schrnuta v příloze 1 briefingového dokumentu a ukazuje, že není obecná schoda o cílech simplifikace. To znamená, proč, komu a jak to zjednodušit. Podle našeho názoru jeden z hlavních cílů administrativního zjednodušení je eliminovat zbytečné náklady snížením administrativní zátěže pro beneficienty a administrativní náklady pro orgány členských zemí. Zjednodušení by mělo jít také v ruce, v ruce s větším zaměřením na efektivitu a kvalitní regulaci. Druhý princip vyzývá ke strukturovanému přístupu na základě důkazů eh, při navrhování zjednodušení. Každý návrh by měl být založen na jasných důkazech, eh, snížení, eh, že se sníží riziko, že se to zjednodušení zaměřuje na aktivity, které jsou iritující pro regulované subjekty, ale nikoli největší zátěží. Východisko by mělo být přehled Mm, jaksi zátěže operačních programů a identifikace zbytečné složitosti a zbytečných nákladů. Významným zdrojem složitosti pro beneficient je tzv. gold plating. To jsou požadavky na národní úrovni nad rámec těch, které jsou stanoveny v EU regulacích. Mohou být výsledkem nedostatku právní jistoty a týkat se méně striktní interpretace pravidel EU a může to vést ke komi- k tomu, že komise Eh, udělá finanční korekce. Co nejenom, bylo by to mělo být také strukturované, to znamená identifikace zátěže, ex ante hodnocení a stanovení cílů pro snížení zátěže a monitoring pokroku. To mě přivádí k třetímu hlavnímu principu. Efektivní zjednodušení vyžaduje jasný závazek všech klíčových aktérů Komise parlamentu a Rady při návrhu sjednání a přijetí právního rámce a také jednotlivých členských zemí, stanovení pravidel pro beneficienty, výběr, operace, monitoring, reporting, které mají přímý dopad a přispívají k aktuálnímu nebo mm, vnímanému administrativní zátěži. Čtvrtý a, poslední princip je odpovědnost a výsledek. Simplifikace není cíl sám o sobě a neměl by ohrozit výsledky při posílení národní vnitřních kontrol. Naš audit eh, práce ukazuje posílenou odpovědnost um, a pokles nesrovnalostí, to by nebylo možné bez posílení interních kontrolních pravidel, neměla být ohrožena zjednodušením eh, na úkor eh, snížení odpovědnosti při zprávě veřejných fondů. Mělo by to být jít ruku v ruce s eh, zaměřením na výkony, protože nedostatek zaměření na výkon je základním problémem řízení evropských fondů. Nyní přejdu k dalším, mm, tedy těm pěti klíčovým oblastem zjednodušení kolezní politiky. První oblast je legislativa a doporučení. E, zjednodušení začíná jasnými, stabilními pravidly, lepší harmonizací pravidel pro různé fondy a programy. Mezi v e, no, předcházejících obdobích počet stránek regulací se zdvojnásobilo z 1732 na 3889. Vzhledem ke spoždění přijímání legislativního balíčku kohezní politiky na současné programovací období zdůrazňujeme důležitost včasné dostupnosti pravidel jejich stability mezi programovými období. Stabilní e, pravidla mohou být e, efektivním zjednodušením a změny stávajícího systému by mohly jít proti eh, eh, současným úspěchům, co se týče mm, správnosti a legálnosti výdajů na kohezi. Simplifik no, zjednodušení není jenom o zkracování, zjednodušování pravidel, snižování jejich počtu. To je kvantitativní zjednodušení, ale mělo by být i kvalitativní. To znamená, že pravidla by měla odpovídat svému účelu. Druhá oblast zjednodušení je mm, struktura managementu operačních programů. Je asi 1400 orgánů, které spravují a auditují 390 operačních programů v členských zemích vzhledem k vysokému počtu autonomie v této oblasti. To je výzva pro efektivní efektivitu kohezní politiky, zjednodušení programů z zodpovědných orgánů, ex ante kondicionality a velkém počtu výkonnostních indikátorů, což nabízí úspory z rozsahu. Další klíčová oblast je selekce projektů, implementace a monitoring, řešení administrativní neefektivity, včetně gold platingu, což podle zprávy komise představuje jednu třetinu administrativní zátěže pro beneficienty. Je tady potenciál pro racionalizaci procesů, výběrem a implementací projektů a úsporami díky moderním technologiím. Příloha 3 ukazuje, že ten mnoho rozdílů uh, ukazuje, že žádosti um, projekty jsou podávány, jejich množství a uh, informace, které mají žadatelé podat a období Mm, zadržování podpůrných dokumentů. Další je zjednodušená nákladová obce. To může snížit administrativní zátěž pro beneficienty a implementační náklady. V současném období je to nejčastěji využívané zjednodušící opatření. Dále nařízení Omnibus eh, rozšiřuje aplikability těchto eh, zjednodušených obcí zavádí nový typ podpory na základě podmínek. Omnibus, pokud bude přijat, by mohl mít značný efekt na snížení administrativní zátěže. Poslední a pátá oblast zjednodušení se týká efektivnější a účinnější kontroly, kdy verifikace mm, manažujícími orgány a um, prostředníky je, představuje velkou většinu. Je třeba stanovit jasné podmínky pro časnost a škálu těchto ověřování, protože jsou velké rozdíly mezi členskými státy a programy v tom, jak tato ověřování v praxi probíhají. Děkuji vám za pozornost. Děkuji všem těm, kteří a e, e, těm, kteří se stěžují na příliš mnoho kontrol já říkám, že se kontroluje 1,1 eh, projektu. A nyní pan Kohn, náš zpravodaj. Eh, děkuji eh, paní předsedkyně, hm, děkuji panu Balkovi a děkuji týmu Předního dvora. Děkuji také svým spolupracovníkům a kolegům. Myslím, že toto je dobré východisko pro práci na fondech v příštím období a také na novém uspořádání Evropského investičního fondu. Ta zpráva opět zdůrazňuje, že v té oblasti gold platingu tady máme ještě eh, velký prostor, eh, kde můžeme účinkovat. A je jasné, že eh, musíme eh, se to snažit eh, zjednodušit. Například ve Francii, když si požádáte o projekt, má to 16 stran, v Německu 42, v Polsku 34. Otázka je, jestli to je opravdu nutné. Je tedy jasné, že byrokracie mnohde se rozrůstá a s ní také frustrace. A možná to může vést i k tomu, že lidi si řeknou, než toto, tak co se raději vzdám těch subvencí. Ale já mám tedy eh, schůzku eh, ve svém regionu, tady eh, s prezidentkou naší spolkové země a tam se také budeme zabývat tím, jak je možné ta pravidla zjednodušit formulovat tak, aby byla jasnější a ponechávala menší prostor pro interpretaci a tudíž i menší prostor pro byrokracii. V oblasti kontrol, jak řekla paní eh, předsedkyně, tady také eh, musíme eh, to udělat tak, aby v podstatě ten, kdo dostane nějaké, nějakou tu podporu, aby nebyl potom permanentně trestán nepřetržitým přílivem kontrol, ať už národních nebo evropských, to by samozřejmě eh, také eh, mohlo vést k odlivu zájmu. Ano, samozřejmě důvěra je dobrá, kontra lepší, ale je třeba skutečně vyváženě přistupovat k tomu, eh, kde je třeba kontrolovat a kde to nutné není. Také myslím, že otázka, že tedy Omnibus to řeší, že máme takzvanou cross-reliance, a rovněž eh, komise u toho zastřešujícího nařízení eh, přichází s dobrými nápady, čili eh, také se musíme zamyslet nad tím, jakým způsobem zapracovat tedy to, co eh, nám říká účetní dvůr. A také by mě zajímalo, eh, jak tedy vnímá právě účetní dvůr toto zastřešující eh, nařízení, kde by viděli například prostor pro zlepšení. Děkuji, pan kolega Novak. Děkuji, já bych chtěl poděkovat panu Balkovi, taky panu Konové a já chci zdůraznit jednu věc a sice tento dokument, tento briefing paper e, přichází ve chvíli, kdy už e, měsíc pracujeme na CPI a samozřejmě chceme e, dosáhnout nějakého zjednodušení. Chci říci, že komise každopádně pokračuje o krok dál v oblasti eh, zjednodušování. Máme tady paušální částky, zjednodušené vykazování nákladů. A já bych řekl, že eh, to nabalování administrativní zátěže eh, vede často k tomu, že potenciální příjemci si raději vezme půjčku z banky která je třeba i drahá, nešli absolvovat toto. A to platí hlavně pro ty malé a střední podniky a podniky začínající. Já jsem přesvědčen, že bychom tady měli eh, podpořit globální úsilí jak účetního dvora, tak té komise, eh, tak, aby v té periodě po roce 2020 došlo k významným změnám. Neříkám k revoluci, ale významným změnám. My zde máme závěry a e, v letošním e, roce, e, nejpozději tedy v příštím roce, budeme naplňovat tedy závěry, nemůžeme si dovolit žádné další prodlevy. Já jsem přesvědčen, že současný návrh komise by se dal mírně zlepšit a já jsem si téměř jist, že eh, parlament eh, bude chtít eh, trošku něco víc v oblasti zjednodušování, poněvadž procesy a procedury, které jsou příliš komplikované, nahrávají euroskeptikům a svalováním viny za vše možné na Brusel, který žije ve své uzavřené bublině a nic jiného nezajímá. Takže já si tedy ten dokument ještě eh, dokonale přečtu a určitě eh, do budoucna budeme chtít tedy eh, upravit tyto zodpovědnosti a procesy. Děkuji nyní paní Wagner za komisi. Děkuji paní předsedkyně a děkuji za představenou prezentaci. Děkuji také panu Kronovi za komentář k dokumentu Briefing Paper. Komise tento dokument bere na vědomí a vítá, že eh, eh, zde došlo uznání eh, našeho úsilí v oblasti vnitřních kontrol, snižování sazeb a podobně. My Eh, souhlasíme s tím, že je třeba, aby zjednodušování bylo založeno na důkazech a nesmí být cílem eh, samo sobě. Pokud se týče pěti oblastí zdůrazněných eh, v briefing paper úředního dvora, k tomu chceme říci, že komise navrhla 29. května eh, návrh zjednodušení v souvislosti s politikou soudržnosti. A tady bych chtěla upozornit na eh, zjednodušovací příručku Simplification Handbook k dispozici na webových stránkách DG Region. Obsahuje nejméně 80 zjednodušujících opatření, Eh, v politice eh, soudržnosti, eh, což ukazuje, že zjednodušení to je něco, co zahrnuje daleko širší oblast než jenom těch pět vyjmenovaných oblastí zde. Zjednodušení v podání komise se zaměřuje na příjemce a také žádáme zjednodušování pravidel pro řízení jednotlivých programů, takže to se navzájem doplňuje. Pokud se týče evropské legislativy a pokynů, současný návrh eh, je zhruba o 50 kratší eh, než v roce 2014. Sekundární legislativa se také zredukovala, což znamená, že starší pravidla nezbytná pro tyto programy budou k dispozici již v návrhu, tedy předem. A pokud se týče další pokynů, komise eh, rovněž usiluje o podstatné eh, zredukování a prověřování těchto pokynů. Pokud se týče struktur řízení programu, opět tady máme řadu všelijakých strukturálních a dalších zjednodušujících opatření, které zjednodušují celou architekturu programu. Ovšem je třeba zdůraznit, že eh, to je něco, eh, co je tady v podobě návrhu nebo možností nebo obcí a je na členských zemích, aby si z toho vybrali. Gold plating, tak skutečně tady eh, Vysoká skupina pro zjednodušení eh, opravdu předložila řadu návrhů na zjednodušení a eh, zpřímočaření pravidel ale samozřejmě jde o oblast opět, eh, kde je prostor zejména pro členské země, aby dosahovaly skutečné změny. Pokud se týče zjednodušených nákladů a financování, tak zde ta současná eh, legislativa omnibusu eh, je velkým krokem vpřed a bude se na tom stavět také po roce 2020. Například k tomu patří eh, možnost používat paušální částky, a mm, to už také řekl pan Novakov, a také pokud se týče nákladů, tak tady snad také se budeme více zaměřovat na poměr eh, výsledků. Eh, tedy na ty výsledky a eh, výkonnost. Dá se říci, že eh, zde dochází k významnému vývoji. Jednak zjednodušujeme ověřování údajů, což je vlastně explicitně zaměřeno na posouzení rizik. Dále zde máme posílenou proporcionalitu kontroly programů, eh, které již mají pozitivní historii za poslední dva roky a to je opravdu eh, velké zjednodušení, velká úleva pro tyto programy. No a co se týče kontrolní a řídící struktur, i zde chci zdůraznit eh, funkci účtetnictví, která skutečně také eh, může vycházet z toho řídícího orgánu a opět tento může přispět ke značnému zjednodušení. Paní předsedkyně, eh, děkuji vám, já se omlouvám a musíme teď už přejít k dalšímu bodu a to znamená, že jestli si potřebujete něco vyjasnit, tak prosím bilaterálně. A já nyní eh, vyhlašuji eh, bod číslo 9, eh, což je, což je informační dokument postoje Evropského účetního dvora k návrhu komise o budoucím víceletém částním Members of parliament. Vážená paní předsedkyně, vážený pane zpravodaji, dámy a pánové, dovolte, abych prezentoval informaci Evropského účetního dvora k návrhu komise víceletého finančního rámce na období 2021 až 2027. Chtěl bych poděkovat výboru za možnost eh, předložit náš informační dokument, poté co ho schválilo kolegium a poté co jsme ho včera zveřejnili. Moje dnešní prezentace zahrne tři části. V první části se zaměřím na srovnání mezi oběma programovými obdobími. To první tady bylo 2014 až 2020 a to navržené 2021 až 2027. V druhé části budu hovořit o postupech použitých při přípravě víceletého finančního rámce a v poslední části eh, trochu řeknu, jak eh, jsme navázali na náš první informační dokument, který jsme zveřejnili dříve. Na dalším obrázku bych tedy chtěl ukázat přehled Eh, jednotlivých činností souvisejících s novým víceletým finančním rámcem. Rozhodli jsme zveřejnit horizontální informační dokument o MFF. Já jsem jeden představil v únoru a dnes tedy představuji ten druhý informační dokument v návaznosti na návrh komise. Také jsme zveřejnili řadu Eh, odvětvových informačních dokumentů. Jeden z nich eh, je dnes prezentován a po mém informačním dokumentu ještě budou další eh, texty, budeme připravovat svá stanoviska, některá z nich jsou součástí legislativního postupu, když jsme konzultováni jako součást legislativního postupu. To zahrnuje především vlastní zdroje a související rozhodnutí právní stát a některé další případy, kde budeme zpracovávat stanoviska, o něž jsme byli požádáni eh, především parlamentem. To zahrne eh, nařízení o společných ustanoveních pro všechny tři fondy, eh, námořní a rybolovný fond, Eh, azylový a migrační fond, eh, fond vnitřní bezpečnosti, nástroj zprávy hranic a víz a Evropský měnový fond. Něk, možná budou následovat i další stanoviska, včetně eh, Evropského investičního fondu, zatím jsme ale o ně nebyli požádáni. V tomto informačním dokumentu se zaměřujeme na návrh nařízení eh, o víceletém finančním rámci, na sdělení, přehled výdajů a také jsme analyzovali návrh samotný a eh, postup jeho přípravy. Informační dokument není výsledkem auditu, ale je to spíše výsledek našeho přeskumu veřejně dostupných dokumentů. Tady na tomto obrázku bych chtěl rychle připomenout, jaké jsou hlavní principy komise při přípravě víceletého finančního rámce, přidaná hodnota flexibility, flexibilita, zjednodušení a odpovědnost. Ve svém prvním informačním dokumentu jsme zkoumali tyto principy eh, ve všech bodech rozpočtového cyklu to znamená, když se stanoví priority, přidělují zdroje, provádějí programy a konečně, když se prokazují výsledky, a na základě toho jsme eh, vydali šest návrhů. Nejprve v první části prezentace tedy se pokusím o srovnání nového a starého VFR. Návrh komise zdůraznil nárůst priorit, jako je eh, mládež, bezpečnost, migrace, ochrana hranic. Z našeho pohledu jsme si položili otázku, zda to je eh, úplné srovnání eh, starého a nového víceletého finančního rámce a myslíme si, že je zapotřebí představit celkové srovnání a a proto to bude představovat největší část toho dnešního informačního dokumentu. A doufám, že ten informační dokument vrhne další světlo na návrh komise. E, tady je tedy náš přístup k té srovnatelnosti obou období. Není to samozřejmě přímočaré, jsou tady důležité faktory, které ovlivňují srovnatelnost. Za prvé inflace, Eh, nebo časové hodnoty peněz. To první období 2014-2020 eh, bylo mm, v cenách 2011, museli jsme to uspůsobit na ceny 2018, takže jsme přidali zhruba 19,2 miliard eur. Bohužel stále ještě musíme pracovat s Brexitem, který je bohužel stále na stole. Abychom umožnili srovnatelnost, museli jsme odečíst zhruba 53 miliard eur což je částka, eh, která podle odhadu komise eh, souvisí s příjemci ze Spojeného království v období 2014 až 2020. Další úprava se týká evropského, evropských rozvojových fondů. V posledním období to představovalo asi 28 miliard eur, takže to také musíme Eh, za účelem srovnání doplnit a potom došlo ke změně struktury eh, okruhů. To není eh, důležité mm, pro celkovou částku, ale je to důležité, když se porovnávají jednotlivé okruhy a priority. Na dalším obrázku jsme se pokusili zdůraznit změny v prioritách výdajů Jeden okruh byl jenom přejmenován na přírodní stroje a životní prostředí. Byly vznikly dva nové okruhy, migrace a zpráva hranic a bezpečnost a obrana a těmi šipkami a částkami jsme se snažili ukázat to, ten přechod programů v rámci okruhu jenom dva okruhy jsou nedotčené, zemědělství a veřejná zpráva. Většina výdajů se provádí formou sdíleného řízení. E, ten návrh nepopisuje přesně kritéria pro přidělování výdajů, nicméně některé detaily jsou obsaženy v, e, sektorové, v sektorových právních předpisech pro fondy soudržnosti a zemědělství. Tady jsme se tady pokusili porovnat celkový objem návrhu komise. Ve stávajících cenách eh, současné období představovalo jeden, eh, zhruba 1 trilion eur, ten nový 1 trilion 279 miliard v současných cenách po eh, uplatnění těch úprav, o kterých jsem hovořil, dochází nárůstu o 5 tedy o 53 miliard eur mezi dvěma programovými obdobími. Eh, a pokud jde porovnání k hrubému národnímu důchodu došlo k poklesu 1,16 na 1,11 Další obrázek ukazuje strukturu eh, okruhů Došlo k poklesu eh, u okruhu příroda, přírodní zdroje a životní prostředí. Má to asymetrické efekty, kdy přímé platby klesnou o 11 rozvoj venkova o 28 ale tady musím být spravedlivý, souvisí to také s návrhem změny spolufinancování v odvětvových právních předpisech. To znamená, dopad na celkový objem programu není 20%, ale nižší. A životní prostředí a klima má narůst o 50 Další důležitý okruh soudržnost a hodnoty, fondy soudržnosti, ERDF, Fond soudržnosti a Evropský sociální fond, pokles 10 a je to zase trochu asymetrický přístup u ERDF, pokles 2%, 45% eh, u fondu soudržnosti, u sociálního fondu 7% a naopak Erasmus plus, plus 92%. Eh, okruh Evropská veřejná zpráva, nárůst o 7%, z toho 3% připadají na zprávu institucí a 21% na evropské školy a důchody. Tady chci říci, že celková částka změn priority je 115 miliard eur a 63 to je v rámci stávajících politik a 52 jsou jenové financování. Jinými slovy, pro každé euro interních změn priorit komise přidala 80 centů z nových zdrojů. V druhé části prezentace se zaměřím na proces přípravy návrhu. Podle našeho názoru komise návrh mm, připravovala rozumným postupem, zahrnovalo to i přeskum výdajů a to vysvětluje i drobné zdržení celého procesu ten přeskum výdajů tedy doplňoval přípravu návrhu. Na tomto obrázku jsme se pokusili posoudit eh, soubor priorit. Je tedy jedna nepříjemná okolnost, kterou komise nemá pod kontrolou, a to je skutečnost, že stále ještě nemáme strategie, e, strategii EU 2030, nicméně komise musela ten svůj návrh předložit a pochopitelně tedy navrhla VFR na základě konzultací s představiteli vlád a států v únoru do budoucna je to výzva, protože jednou vznikne nová, nový soubor priorit do roku 2030 a bude tedy otázka, zda bude konzistentní se schválení VFR nebo zda to je, se bude muset nějak upravit. Na dalším obrázku jsme uvedli svá očekávání na základě toho eh, reflection paper, kde komise eh, udělala takový semafor na posouzení přidané hodnoty EU a ideálně by se to mělo odrazit e, i v intenzitě spolufinancování ze strany EU. My jsme nebyli schopni vystupovat e, tu vazbu mezi e, přeskumem výdajů a návrhem, pokud teda tu přidanou hodnotu komise se o to pokusila, ale výsledky jsme o to nedostali. Tady jsme se snažili rychle posoudit, do jaké míry komise převzala naše návrhy je tady jeden prvek flexibilita, kde se to tedy plně odrazilo v návrhu. Je tady jeden prvek, kde jsme zaznamenali jenom malý pokrok. To je obecný přístup k Evropskému účetnímu dvoru a jeho právu auditovat všechny evropské instituce Eh, ať už jsou v rámci EU nebo mimo na základě institucionálních dohod. A na závěr poslední obrázek, který uvádí výzvy. Eh, ty jsou eh, popsány na základě návrhu v předchozím informačním dokumentu. A na závěr chci ještě říci, že v druhé polovině roku předložíme řadu stanovisek k navrženým právním předpisům. Děkuji za pozornost. Besten Dank. Děkuji. Eh, naším zpravodajem je kolega Sam, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Ehm, děkuji Evropskému účetnímu dvoru a zodpovědnému členu, panu Gregorovi. Eh, chci samozřejmě ocenit práci ehm, UD um, je to skutečně komplexní revize návrhu komise MFF. Ten dokument, který máme, je velmi, velice jasný, snadno čitelný, přehledný, je mm, konstruován tak, že ukazuje hlavní body, hlavní um, Mm, možnosti efektivity, vlastně upozorňuje na stejné slabiny jako my zde v Evropském parlamentu ve výborech pro rozpočet a rozpočtovou kontrolu. Účetní dvůr také dospěl k podobným závěrům, jako naše vlastní analýza. Účetní dvůr zdůrazňuje um, možnosti, které soud má k návrhu MFF, kde slabiny jsou jasnější. Máme návrh, který přináší větší flexibilitu, ano, a určité zjednodušení, ale stále není dostatečně ambiciozní, vzhl- samozřejmě vzhledem k výzvám, kterým čelíme. Myslím, že můžeme plně souhlasit s názorem E UD, že návrh komise neuvádí plný přehled změn v výdajích. Také máme problém s čísly. parlament přišel s jinými částkami, e, co se týče různých změn v kapitolách, jak se zúčtovává. Je to velice matoucí. Nemáme všechny odpovědi, které jsme žádali od komise a není to snadné sledovat tedy jasné cíle návrhu. Doufali jsme, že e, najdem, že tam bude návrh, který zaplní mezeru po odchodu Velké Británie a také e, očekávání e, občanů. E, když máme další výdaje na nové priority jako migrace a bezpečnost, tak škrty v tradičních eh, oblastech byly poměrně dramatické. Parlament také doufal ve silnější, ambicioznější rozpočet s eh, silnějšími vlastními eh, zdroji. Když se podíváme na stávající MFF a navrhovaný MFF, tak tam vidíme větší čísla, ale nikoli silnější rozpočet i přes nárostu vlastních prostředků, tak relativní podíl EU27, tak tam bohužel um, hrubý národní příjem uh, klesá. Komise um, využila čísla, které sloužily tímto účelům nejlépe. Ty škrty byly menší a um, je větší. Ve srovnání s relevantními čísly tradiční programy mají vyšší ztráty, než se očekáváme. Dále um, účetní dvůr konstatoval, že um, návrh MFF by um, měl um, vyšší očekávání od přidané hodnoty. Ten návrh stále uh, nemá uh, indikátory a konkrétní vysvětlení. Tady chci zdůraznit, že eh, stanovisko výboru pro rozpočtovou kontrolu, především výzva k mm, významné modernizaci a novému designu rozpočtu na základě rozpočtování podle výsledků nebyly splněny. Ehm, je tady seznam výzev, které by měly být považovány jako doporučení a s tím chci říci, že účetní dvůr mohl být trošku odvážnější a podat nám tato doporučení jasněji, jako konkrétní doporučení. Na závěr tedy chci eh, poděkovat EFD. Eh, e to, co máme, není dokonalé, ale je to srozumitelné. Je to něco, co lze doporučit. doufejme, že si to přečtou všichni příslušní aktéři rozhodující, ale také, eh, že si to přečtou i občané, kteří by se měli více účastnit tohoto projektu. Děkuji Eh, účetnímu dvoru a zodpovědnému členu panu Gregorovi. Paní Ayala eh, Sender, prosím, buďte stručná, protože už máme málo času. Ano, děkuji. Je, určitě ještě bude mluvit i kolega Fernandez. Jsem chtěla jenom poděkovat účetnímu dvoru za rychlost, s níž eh, nám poskytl toto první důležité stanovisko. Ta diskuse samozřejmě už v parlamentu probíhá a já děkuji tedy eh, rychlost, eh, děkuji za rychlost, s níž to bylo prezentováno. Eh, možná by bylo dobré, kdyby komise odpověděla. Já se totiž stotožňuji s těmi obavami, týkajícími se toho, že připravujeme rozpočet zaměřený na efektivitu, snažíme se eh, zpracovávat různé ukazatele, které umožní vyhodnotit výsledky, aby eh, bylo jednodušší a rychlejší eh, zjistit, jaké jsou výsledky i pro občany. A je tady tedy ta obava, s níž souhlasíme komise Eh, už tedy navrhla víceletý eh, finanční eh, rámec, aniž bychom měli nějakou strategickou představu o následujících letech. Já chápu, že po těch krizích, které nás postihly v posledních letech, je těžké a možná i rizikové vytvářet strategický plán střednědobý nebo dokonce dlouhodobý, protože často uh, Eh, musíme jenom reagovat eh, na události, které jsme nečekali, ale eh, chápu, že komise s tím má určité problémy, ale myslím, že je to přece jen třeba, máme-li být schopni hodnotit a kontrolovat i výsledky. A na závěr chci eh, se zeptat, jestli eh, komise se může vyjádřit k tomu, jak budeme tedy kontrolovat výsledky, prostřednictvím jakých ukazatelů a účetního dvora bych se chtěla zeptat, zda si myslí, že nové nástroje, které komise připravuje, nová nařízení pro provádění, zda mohou být skutečně uh, užitečné. Uh, Myslím, že bychom to měli více prostudovat, protože my spouštíme nějaké programy, eh, rozpočtové nařízení, ale v terénu je potom stále složitější ty programy provádět. Kolegy Fananč, bitte. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Já děkuji za tuto eh, pomoc a za tento postoj účetního dvora. byl bych rád, kdyby účetní dvůr se vyjádřil i k metodice, protože eh, takto se eh, vlastně potom nemůže vyjádřit pořádně k částce. Já bych eh, chtěl vysvětlit, co tím na mysli. Komise používá metodiku top-down, kdy se dá nějaké procento pro platby to ostatně chtějí i členské státy, a potom to nějak přerozdělí mezi jednotlivé priority. Takto postupuje komise a postupuje tak především, protože to chce rada správné by bylo říci si, co chceme, co chceme u společné zemědělské politiky a kolik, kolik chceme, co chceme u politiky soudržnosti a kolik, co potřebujeme v obraně u mládeže, u Erasmus+, plus, pak se to posčítá a uvidí se, eh, kolik bude celková částka. To by byla ta správná metodika. A co si o této metodice myslí účetní dvůr? Co si myslí o těchto částkách? Druhá věc, transparentnost. Komise představila politiku soudržnosti ve stávajících cenách i škrty. Ale ne, tak obráceně, říká řečník. Politiku soudržnosti předlož, představila v konstantních eh, cenách, ale náklady jsou vyšší. U zemědělství eh, představuje národní příděly v běžných cenách členské státy u politiky soudržnosti mluví v konstantních cenách a u společné zemědělské e, politiky hovoří v běžných cenách, což vyvolává totální zmatek. A je třeba se dohodnout, zase teda bude hovořit o konstantních cenách a potom tedy u všeho, anebo v běžných cenách a potom také u všeho. Přidaná hodnota e, je velice důležité, abychom se e, shodli na tom, co to vlastně znamená. Všichni mluví o přidané hodnotě. Účetní dvůr má definici přidané hodnoty. Možná by nám mohl pomoci zjistit, co to je ta přidaná hodnota. Je velice jednoduché říct, chceme, aby všechny projekty měly přidanou hodnotu. A poslední věc, flexibilita, ano, ale kam až? Protože eh, maximální flexibilita to by byl jediný okruh nebo jedinou, jediná rozpočtová položka, a to by potom byla absolutní flexibilita. Takže flexibilita ano, ale také potřebujeme jasnost a transparentnost. Pokud jde o strategii, mohli bychom říci, že to je strategie 2020 plus. Eh, cíle jsou zachovány, ale jsou nové priority, především obrana, bezpečnost, migrace. Děkuji. Budeme muset pokračovat v anglicky, protože tlumočení skončí. Děkuji. Paní předsedkyně, já chci poděkovat za komplexní zprávu která, k této prezentaci. Je to skutečně čitelné a když se podíváme na detaily, tak Eh, na, na výdaje a příjmy v rámci MFF a eh, stávající parametry MFF. Komparativní grafy jsou velmi užitečné, abychom pochopili logiku a mm, dopad proměn pro příští programové období. Nej, eh, důležitější informace, které nám byly prezentovány, důležitá je mm, celková evropská strategie, která stanoví eh, strategické cíle, eh, které měly být dosaženy v delším časovém období. Toto by mohla být strategie 2030, která by měla být eh, rozhodující pro příští programové období stále ještě nemáme strategii pro příští MFF a nemáme, eh, ne, myslím, že není um, seriózní nemít strategii na příští 10 let a další MFF. V tomto směru, jaké je stanovisko mm, proveditelnosti tohoto úsilí? Um,